dám slovo paní zpravodajce Hannibal. Máte slovo. Vezměte si mikrofon, prosím. Rada bych přivítala vás všechny na Mezinárodním dne žen. Tato zpráva o ženách uprchlicích a žadatelkách o azyl znamená vnést daleko potřebnější perspektivu genderovou, kterou potřebujeme v Evropské unii vůči těm, kteří hledají bezpečí za našimi hranicemi. Eh, je to odstranění disparit nerovností a také různých způsobů, jakým způsobem s touto situací, naklá, situací jednotlivé členské státy. Jako výsledek ženy hledající azyl nemají zaročeno genderově spravedlivé zakázení. Uprchlice a žadatelky o azyl jsou často konfrontovány s politikami, eh, které postrádají přijatelné standardy. Chybí tady citlivé politiky zaměřeny na gender, které nejsou v praxi realizovány. Tato zpráva doporučuje nový soubor hlavních směrů eh, pro lepší postup. Eh, máme tady tragickou každodenní realitu situace těchto žen. Eh, já jsem také zdůraznila, kolik žen je vykořišťováno, znásilňováno. Eh, uprchlice čelí tomuto násilí, sexuálnímu ohrožování v jakékoliv stádiu jejich cesty, tak aby se dostaly na evropskou půdu, včetně na evropské půdě. Ženy, které mají právo žádat o azyl, eh, byly nuceny k prostituci, aby zaplatili za získání cestovních dokumentů nebo aby je převezli v nákladáku či na člunu. Eh, pašeráci vydělávají na těchto zoufalých lidech. Ženy potřebují bezpečnější alternativy, tak jak zdůrazňuje tato zpráva vykonávání tlaku by nikdy nemělo omluvit nezvládání boje proti násilí na ženách. E, ty zkušenosti, které uprchlice mají, e, znamenají vlastně dvojí standard. E, to není genderová rovnost, ale genderové násilí. Evropská komise navrhla Eh, aby Evropská unie přistoupila k istambulské umluvě. Istambulská umliva je dohoda týkající se boje proti násilí na ženám dnes a eh, proto by tímto způsobem měla být přeměněna také úmlova o uprchlících je nutno mít citlivé postupy vůči ženám a dívkám žádajícím o azyl. A v tomto parlamentu potřebujeme dosáhnout dohodu aby Evropská unie skutečně přijala mm, e, tuto dohodu. Pouze 12 členských států ji přijali a dalších 14 to ještě musí udělat. Ale musíme se také dívat na dlouhodobé záležitosti. Velice často hovoříme o uprchlících, jako by znamenali e, nějaké překážky či pouze náklady pro, žen, e, pro země, které je přijímají. Ovšem dlouhodobě to tak nebude. Velice dobře si uvědomuji, že uprchlíci mohou také mnoho nabídnout v dlouhodobé perspektivě našim společnostem, ale musíme velice pečlivě přemýšlet o integračních strategiích pro všechny. Ženy mají specifické integrační potřeby, týkající se například jazykových školení a péče. Je třeba eh, umožnit jim, aby získávali takové dovednosti, které jsou potřebné na trhu práce. Před 30 lety tento parlament uznal nezbytnost genderově citlivého výkladu týkající se konvence o uprchlících z roku 1984. To bylo ještě předtím, než došlo ke schválení genderových hlavních směrů. Myslím si, že by bylo krokem zpět, kdyby se nám nepodařilo dnes schválit toto usnesení. Ženy a děti tvoří většinu těch, kteří hledají ochranu v Evropské unii. Podle odhadu OSN je to 55 Je naprosto nezbytné, abychom měli patřičné politiky pro to, abychom um, uspokojili jejich potřeby. Vždyť si uvědomujeme, jakou cestu mají za, tebo, za sebou a proto jim musíme poskytnout ochranu, kterou očekávají od Evropské unie. A nyní dám slov paní komisařce Jourové. Paní předsedkyně, eh, vážení členové Evropského parlamentu, chtěla bych poděkovat paní eh, Hannibal a stínovým zpravodajům i všem členům, kteří přispěli k této vynikající práci a která je tak důležitá, protože tato zpráva zdůrazňuje velice důležitý aspekt migrační krize, jak zajistit práva a potřeby žen a dětí, které prchají před konflikty a válkami. Podle Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN 20 Eh, uprchlíků po středozemním moři eh, od roku 2000 jsou ženy a 33% jsou děti. Evropská unie má mezinárodní závazky, musí zajišťovat humanitární podporu a ochranu těm, kdo to potřebují. Plně podporuji vaše obecné doporučení, že e, je třeba e, učinit možné, aby ti, kdo prchají před e, konflikty, měli k dispozici bezpečnou legální cestu. Protože nikdy to, že je i nelegální Eh, eh, migrace by nemělo zabránit tomu, aby tady byla možná legální migrace. Musíme posilovat legální kanály. Brzy komise předloží v tomto směru návrh. Musíme aktivně zajišťovat to, že ti, kdo nově přijedou, budou mít možnost se plně zúčastňovat života a včlenit se do společnosti. Úspěch integrace závisí samozřejmě na harmonogramu. Ženy eh, mají před sebou daleko výraznější překážky než jiní migranti, mají mnohé nevýhody. Proto musíme v tomto směru jednat. Je třeba poskytovat služby, tak, aby to odpovídalo potřebám žen, zejména pokud jde o jejich odpovědnost pečovat o děti. Komise předpokládá, že předloží další kroky ke zlepšení integrace a učiní tak v dubnu 2016. Samozřejmě, že genderová dimenze v tomto směru bude hrát důležitou úlohu. Ráda bych zdůraznila, že je velice důležité, aby se o to aktivně zasazovaly členské státy. Ty, které již mají k dispozici výrazné prostředky. Máme Evropský sociální fond a máme také eh, fond pro azyl a integraci. To je třeba používat lépe, abychom mohli lépe reagovat na potřeby žen. Komise pracuje na tom, aby eh, řešila i ochranu žen před Eh, násilím, před eh, vykořišťováním a zotročením. Eh, už tady loni komise předložila plán, jak bojovat proti převaděčům a letos chceme posílit stávající právní rámec. Komise již nastavila různé prvky, které se týkají právě eh, převadě, převaděčství. Je to v mm, Evropském akčním plánu týkající se i mm, práv na, eh, lidských práv a demokracie. A ráda bych poukázala také na právní závazky členských států, aby podnikali taková opatření, aby eh, snižovali kriminalizaci. Je třeba pomáhat obětem světem a bojovat proti všem formám eh, vykořišťování. Myslíme si, že otázka převaděčství je otázka lidských práv, proto také o tom hovoříme i s třetími státy. Konkrétně eh, chcete, aby Evropská unie se připojila k, islam, k istambulské úmluvě o předcházení násilí páchanému na ženách. Mohu vám s potěšením říci, že 4. března 2016 komise přijala návrh přistoupení Evropské unie k této úmluvě. Je to komplexní nástroj, který chce bojovat s rozšířeným jevem násilí páchaného na ženách. Na závěr mi dovolte, abych řekla zcela jasně. Komise bude i nadále zajišťovat ochranu všem, kdo ji potřebují, včetně samozřejmě žen a dívk, dě, které usilují o azyl v Evropské unie. Je třeba, aby se tím zabývaly všechny zúčastněné strany na evropské i národní úrovni. To je jejich snahy je třeba posílit a je třeba harmonizovat úsilí tak, aby bylo možné zajistit ještě lepší ochranu a lepší politiku integrace pro ženy ženy uprchlice. Děkuji vám ještě jednou za tuto zprávu. Velice vám děkuji a teď má slovo paní Matera. Děkuji, paní předsedající chtěla bych poděkovat paní hannibal za její práci. Je škoda, že u příležitosti Mezinárodního dne žen se nám nepodařilo překonat určité rozdíly, eh, které se vyskytly při tvorbě této zprávy. Eh, je to škoda. Eh, podle posledních statistik 38% azylantů jsou ženy. Vzhledem k tomu oceňuji, že ve zprávě paní Hannibal jsou uvedeny odkazy na evropskou migrační politiku, která vychází vstříc potřebám žen žen a dětí eh, eh, kteří mají za sebou vyčerpávající cestu na útěku před eh, násilím a diskriminací, když přicházejí na evropské hranice. Je zapotřebí humanitárního přístupu k nejzranitelnějším kategoriím, jako jsou těhotné ženy, staří lidé a děti. Zároveň ale kritizuji přidání odstavců, které se týkají azylového řízení, sjednocování rodin, nebo velice drahého požadavku na právní poradenství pro eh, ženy uprchlice. Tímto způsobem eh, eh, vlastně zasahujeme do migračních politik jednotlivých členských států Evropské unie. A navíc překračujeme své kompetence, protože my jsme výborem pro ženská práva a genderovou rovnost a tímto tématem se zabývá denodenně výbor LIBE, což je výbor, který se soustředí na spravedlnost a občanská práva. Za frakci EPP jsme proto se rozhodli podat alternativní návrh usnesení, eh, který má zdůraznit potřebu humánního přístupu eh, v době migrační krizi, eh, který by zohledňoval konkrétně potřeby zranitelných žen a dětí, kteří mohou být během své cesty terčem násilí. Zároveň ale žádáme aby Frontex a Europol měli eh, citlivou eh, politiku a eh, snažíme se také přidat do textu odkaz na na záchytné struktury, které by zohledňovaly specifické potřeby žen, tedy oddělené spací prostory a oddělené hygienické prostory a tak dále. Ještě bych chtěla pokračovat, ale nemám čas. Paní Garcia Pérez. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. Různými krizemi trpí Evropská unie v posledních letech. Hospodářská krize, krize eura, situace v Řecku, ale bez pochyby také krize uprchlíků a to je ta, která ohrožuje v současném momentu napro s tou destrukci evropského projektu zničit hodnoty eh, v souvislosti se so solidaritou, spravedlností a rovností. Eh, v této situaci si musíme uvědomit, že čelíme realitě milionů osob, kteří překračují středozemní moře, eh, vstupují na evropskou půdu, utíkají před válkou, před hladem, před nebezpečím. Mezi nimi je velká část, která je nejzranitelnější, ženy, dívky, malá děvčata. V posledních měsících 55 uprchlíků docházejí, dorážejících na pobřeží Evropy jsou ženy a děvčata. Ženy, které přicházejí o všechno, e, ztrácejí důstojnost, musí prodávat své tělo, aby si zaplatili cestu jejich snů do Evropy. Ženy znásilňované, ženy stávající se obětí mafií, které obchodují s osobami. A my nemůžeme rezignovat tváří v tvář této situaci a nemůžeme prostě zůstat nečinní. Musíme na to reagovat. Vždyť hovoříme o důstojnosti samotného projektu Evropské unie. Musíme být schopni zahájit politiky integrace, přístupu ke vzdělávání, přístupu k veřejným a zdravotnickým službám, abychom umožnili integraci těchto osob. Nemám pochyb o tom, že řešení tohoto problému není vracet tyto osoby na druhou stranu středozemního moře. Nemám pochyby o tom, že odpovědnost Evropy musí být vyřešit tyto situaci, ale také být schopna reagovat a e, na ty stovky tisíců lidí, kteří očekávají pomoc od Evropy a my se k nimi nemůžeme obracet zády. Děkuji vám mnohokrát. Je tady modrá karta od paní Atkinson. Jste ochotná na ní odpovědět? Ano. Paní Atkinson, prosím. Děkuji vám. My jsme společně snídali. Jedné jsou příležitosti MDŽ, všem, co jsem si od vás ne, nevyslechla, když jsem se vás zeptala na islamské hodnoty. Já nehovořím o fundamentálním fundalistickém islámu. Hovořím o muslimských hodnotách na středním východě, které jsou naprosto neslučitelné s našimi feministickými hodnotami. Neměli bychom spíše chránit naše ženy a jejich děti proti těmto hodnotám, než začneme s větší integrací. Oni se neintegrují, oni se neintegrovali během 40-50 let. jsem naprosto proti tomuto tvrzení. Islám není neslučitelný s Evropskou unii. Evropa znamená různorodost, pluralitu, různost a máme občanky a občany Evropské unie, kteří vyznávají islám. Um, to, co je nekompatibilní, jsou právě tyto radikální přístupy, které znamenají nejenom dělení, rozdělování, nejenom, eh, hovoří se tady nejenom proti islamu, ale proti jiným náboženství, ale to se projevuje potom ve sníženém respektování ženů. To zvyšuje netoleranci, nespravedlnost jsou to hodnoty, které ničí hodnoty, které alespoň některé z nás chtějí i nadále hájit. Problém není islám, problém je netolerance, nedostatek solidarity a neuvědomování si, že toto je projekt všech. A nyní má slovo paní von Storch. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme tady o takovém seznamu přání výboru pro ženy pomoci ženám žádajícím o azyl v Evropské unii. V krize musíme zůstávat lidské, to je jasné, lidské vůči lidem u nás. A rezoluce žádá jenom pro ženy bezpečnější eh, přístupové cesty napříč všemi členskými státy. To znamená, že konec konců všichni migranti a uprchlíci by měli procházet a to já naprosto odmítám z následujícího důvodu. Místo předseda Komise Evropské unie Franz Timmermans o tom nedávno hovořil. 60% lidí přicházejících k nám nejsou uprchlíci a musíme rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty a e, výbor pro ženy to nechce ale je pohrdání lidmi, když si k nám přivedeme nebo um, budeme lákat miliony lidí sem, kteří, které pak ubytujeme v tělocvičnám a uh, kteří jsou závislí na úřednicích udělujících razítka a pak se pošlou zpět. Tato zpráva je pouze seznam přání, e, která je daleko e, přesahuje kompetenci výboru pro ženy která naprosto míjí realitu stejně tak jako celá řada zpráv z tohoto výboru a je třeba tuto zprávu odmítnout. Děkuji vám, paní von Storch. Tady modrá karta od pana Sulici. Přijímáte ji, pane Sulico, máte 30 vteřin. Nejprve, dámy a pánové, bych chtěl popřát všem našim kolegyním nádherný život, překrásné jaro, celou řadu úspěchu, zdraví a štěstí v tento den 8. březen a přeji vše, veškeré tyto záležitosti taky všem ženám a dívkám na světě. A zároveň se vás chci zeptat, nedomníváte se, že všechny tyto ženy potřebují lepší ochranu, ať už jsou kdekoliv, nezávisle na jejich náboženství a tak dále. Ale ještě jednou přeji vám všem šťastný den. No promiňte, musíte položit otázku. Pane police, to nebyla modrá karta. Eh, svá přání můžete vyjádřit, když dostanete udělené slovo. Modré karty znamenají možnost eh, tázat se řečníků, ale teď tedy stejně udělili slovo paní van Štorchnu. To je výborná otázka, která právě na to ukazuje. Tuto diskusi jsme založili právě dnes 8. března a vidíme, jak velký je zájem, kolik je to žen, nikdy jich není tolik na plenárním zasedání, to znamená, že ten význam je asi obrovský. A další řečnicí na dva minuty je Angelika Mlinár za ALDE. Děkuji. Konečně máme zprávu, která je všeobecná a vyvážená. Jde o skvělý úspěch, který byl možný pouze díky konstruktivnímu přístupu zpravodajky paní Hannibal a většiny stínových zpravodajů, kterým šlo o to eh, uvědomit si roli zranitelných žen a ochranit je eh, Migrace žen není novým jevem, nicméně je na vzestupu a čím dál více zranitelných žen eh, migruje a stává se terčem eh, obchodu s lidmi, diskriminace a zneužívání. Nicméně někteří kolegové se domnívají, že nejlepší způsob, jak oslavovat 8. března, je eh, je sebrat eh, migrujícím ženám sexuální a reprodukční práva a upřít jim možnost rychlejšího a efektivnějšího procesu sjednocování rodin. Eh, rozpo, rozkol v tomto parlamentu jasně ukazuje, že hlavním problémem není uprchlická krize, ale že jde o krizi politickou. V obtížných dobách genderová rovnost a ženská práva začínají být zanedbávána eh, organizacemi politiky i občanskou společností. Začne se na ně pohlížet rozpočet jako na detail, na luxus nebo dokonce jako komplikaci. V krizovém režimu je těžší si uvědomit genderovou perspektivu. To ale neznamená, že můžeme tolerovat, aby Evropská unie nechránila základní a lidská práva. Ženy usilující o azyl potřebují specifickou podporu, protože víme, že mnohá záchytná centra jsou přeplněná, nemají dostatečné e, osvětlení a ubytování pro e, svobodné matky s dětmi. E, je zapotřebí, aby tato zpráva byla vodítkem pro komisi a radu, které by, která by vedla k holistickému přístupu zaměřujícím se také na příčiny násilí na ženách, včetně pašování a obchodu s lidmi. A, eh, a, a je zapotřebí integrovat ženy do mírového procesu, aby se vyřešily konflikty, které jsou příčinou všech uprchlických kriz. Děkuji nyní za GUE NGL paní Malin Björk na jednu minutu. Mezinárodní den žen eh, je dnem který symbolizuje feministický boj, který probíhá ve všechny dny roku. Je zapotřebí bránit práva uprchlic a migrantek. To je naprostá pravda. Já se chci soustředit na dvě věci. Bezpečné cesty migrace a sjednocování rodin. Takže bezpečné trasy, ty jsou nesmírně důležité pro ženy a dívky, e, protože ty jsou nesmírně zranitelné. Bezpečné cesty, humanitární koridory jsou proto extrémně důležité. To, že Evropská unie Itálie nyní uzavírá své hranice, postihuje především ženy a dívky. A proto je to nepřípustná cesta, kterou si Evropská unie zvolila. Sjednocování rodil tak eh, v případě eh, dočasného povolení k pobytu je velice těžké sjednocovat rodiny v některých členských státech, což je ránou pro všechny rodiny, zejména pro ženy s dětmi, které zůstávají v nestabilních, nebezpečných oblastech. Je nelidské oddělovat děti od rodičů a rodiče od dětí a musí to přestat. Eh, konečně levicová frakce velice podporuje tuto zprávu a je mi líto, že pravice a rasisté nedělají totéž a neoslavují tímto způsobem Mezinárodní den žen. Děkuji. For... Paní Berg, máte eh, modrou kartu od paní Winberry? Přijít máte ji? Prosím, máte 30 sekund. Děkuji, paní předsedkyně. Je smutné, že tolik mladých migrantů, mužů eh, se spáchá sexuální útoky a znásilnění na ženy v Evropě. Ve Stockholmu v roce 2015 k ním došlo a policie a média to ututlali ve strachu z reakce e, občanů. A jak můžeme chtít bezpečné trasy, když nemáme bezpečí na ulicích pro naše ženy a dívky, aby nedocházelo e, k, takovým sexuálním útokům, e, jako k těm, před kterými ti uprchlíci prchají? Ano, vlastně stavíte blahobyt proti uprchlíkům, stavíte lidi proti eh, lidem. Eh, je to pokrytectví a nepravda. Zároveň nemáte žádný projekt na budování společnosti, která by budovala naši bezpečnost. Je to velice nebezpečná a pochmurná slepá ulička. Dalším řečníkem je nyní za zelené Ernest Urtasun na minutu 30. Sí. Ah, Včera byl ostudný den zatímco tisíce žen a dětí museli trávit noc v dešti za nepřípustných podmínek se konal summit kde se rozhodlo že zraňovat lidská práva. Řeklo se, že bude docházet ke kolektivnímu navracení. Myslím si, že to je naprosto netolerovatelné a evropské vlády eh, operují eh, velice, velice temně, co se týče programu integrace paní. Já chci poděkovat paní zpravodajce Hannibal. Ve zprávě jsou obsaženy body, kde navrhujeme, jak chránit ženy žadatelky o Eh, azyl a my žádáme Evropskou komisi, aby tady něco udělala proti znásilňování, vykořišťování žen, protože mm, to může mít úspěch jenom, když se ta politika změní. Je to jediný způsob, jak bojovat proti obchodování se ženám. Umožňovat slučování rodin, aby ženy měly možnost žádat o azyl a aby jsme Eh, pomáhali kojícím ženám, malým dětem a zabránili tomu, aby se ženy stávaly oběťmi. Znásilňování, tyto všechny body se nám zdá být zásadní. Je třeba tyto ženy chránit po Prosím vás, vezměte nás na vědomí, prosím vás, pojďme odhlasovat tuto zprávu. Děkuji vám. Máte tady modrou kartu od paní Atkinson, akceptujete ji? Ne. Karta nebyla akceptována, takže dalším řečníkem za EFDE e je paní Daniela Ajuto na minutu 30. E, děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. E, je to pro nás výzva, jakožto pro evropské občany, abychom řešili tuto obrovskou krizi, kterou představuje ten obrovský migrační proud ti miliony, které klepou na dveře evropského kontinentu. A ženy a děti jsou velkou částí a nejedná se o nějakou přechodnou záležitost je třeba změnit demografickou nevyváženost na našem kontinentě. Jsou tedy lidé, kteří prchají před násilím, násilím na základě i mm, pohlaví a také samozřejmě problémy dělají klimatické změny a nesprávné využívání zdrojů této planety. A my všichni sdílíme odpovědnost za situaci, v níž se tito lidé odštli. A samozřejmě, že ženy trpí nejvíc a proto musíme zůstat hlavně lidští, musíme být skutečně solidární, musíme tyto lidi důstojně přivítat a musíme si uvědomit, jaké jsou jejich skutečné možnosti. To se musí stát ve všech 28 členských státech, abychom mohli řešit tuto obrovskou epochální krizi. Rozhodně před ní neuprchneme tím, že budeme zavírat hranice. A nejde to ani tím způsobem, že bychom platili státům jako Turecko, aby ten problém drželi trochu dále od nás. Myslíme si, že už nemáme času na zbyt. Je tady naléhavá potřeba hledat legální, humánnější kanály pro přístup do Evropské unie. Že nikdo by neprchal ze svého domova, žádná žena by to nedělala, pokud by neviděla, že ona a její děti jsou ve smrtelném nebezpečí. Eh, ze stejné skupiny je tady modrá karta, ale to nemohu akceptovat. Dobře. Ale mně bylo řečeno, že jste ze stejné politické skupiny. Prosím, přijmete eh, modrou kartu od paní Atkinson? Ano. Dobře, máte 30 vteřin. Jeden z důvodů, proč nejsem ve stejné skupině, je právě proto, jak vy se stavíte eh, k zeleným, ke socialismu. Proto jsem právě odešla z vaší frakce. Vy nerozlišujete mezi ekonomickými migranty a mezi eh, těmi, kdo prch, jsou jinými uprchlíky? Nebo činíte nějaké rozlišení mezi ekonomickými migranty a mezi uprchlíky, skutečnými uprchlíky? Děkuji za váš dotaz. Pokud někdo prchá ze situace, kde hrozí válka, kde je, nebo je válka a hrozí smrt, pak je to jako kdybyste prchali od někde, kde nemáte živobytí. Proto tady není takový rozdíl, nebo kde je diktátorský režim, prostě kde jsou důvody, že se tam nedá žít. Proto vytvářet takovéto rozdělení, to vnáší jenom zmatek a to Evropa nepotřebuje. A poslední za frakce je paní Dornan za ENF na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se právě vracím z Iráku, kde jsem navštěvila humanitární misi. Křesťan, navštívila jsem křesťany, které vyhnali islamisti. Už se angažují více než deset let pro ženy a zachování jejich důstojnosti v Evropě. A objevuji s naprostým zděšením zprávu našich kolegů tady nemůže být lepší ilustrace socialismu naprosto eh, mimo realitu eh, žadatelky o azyl LGBT, co to znamená. Mm, eh, vždyť se podíváme, že se tady navrhují kritéria, eh, která jsou naprosto nepřípustná, protože zvyšují nebezpečí ještě masivní imigrace. Jak chcete dokázat, že nějaká osoba byla údajně znásilněna či pronásledována, kde proto máte důkazy. Jako žena evropská eh, jsem naprosto konsternovaná tím, co tady děláte ve jménu vaší morální diktatury. Vážené kolegyně, vážení kolegové, trošku jsme pozadu v času, to znamená, zatímco teď hovořili zástupci frakcí, umožnila jsem modré karty, ale už je dále neumožním. To vám říkám hned, abyste nebyli zklamáni, když je nepřijmu. Eh, další kolegyní je paní Legrip na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropský parlament se snažil věnovat 8. Eh, března MDŽ ženým, ženám uprchlicím, žadatelkám o azyl a dětem, kteří je doprovázejí. Ovšem v tomto hemicyklu žádná politická skupina, žádný poslanec, žádná lidská bytost nemůže uh, zůstat nedotčená katastrofickou situací, kterou tady stále více vidíme, která se projevuje na hranicích v Jižní Evropě a v některých evropských státech týkající se žen, uprchlic anebo žadatelek o azyl. Nicméně my jako skupina Evropská lidová strana jsme se snažili navštívit, ne, pardon, předložit alternativní rezoluci k návrhu usnesení paní Hannibal a my jsme si přáli navrhnout eh, alternativní usnesení, které by se soustředilo na důstojné návrhy lidské, ale zároveň také odpovědé a reálné, co se týče přijímání uprchlic a žadatelek o azyl. My si přejeme konkrétní návrhy, které jsme předložili, opakují, reálné, rozumné artikulované na základě specifických potřeb, eh, specifických potřeb věnovaných potřebám žen, například těhotným ženám, ale znovu zdůrazňuji, představujeme pragmatický přístup, rozumný přístup. Také jsme si přáli jako absolutní prioritu zdůraznit boj proti jakémukoliv boj, překupnictví a obchodu s lidskými bytostmi. Děkuji vám. Děkuji a další řečnici je paní Maria Arena na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Třetina žadatelek o žen jsou v současné době mezi všemi žadatelky o azyl. 60% žen na jižní hranici mezi Makedonií a Řeckem jsou ženy a děti. A toto číslo ukazuje podmínky, které jsou naprosto nelidské, když se podíváme, jak musí prchat z těch nepřijatelné situace z jejich domovských zemí Vidíme, jak dochází k znásilňování žen, k násilí na nich. Vidíme, čemu byly podrobeny a zažili jsme svědectví těchto dramatických situací. Tato čísla také ukazují, tu důležitost eh, brát skutečně v potaz specifickou situaci těchto žen, žadatelek o azyl, eh, protože zatím se ta, tyto žádosti o azyl předkládaly jaksi z obecnému pohledu. Dále musíme bojovat eh, proti proti eh, násilné ženské obřízce, zmrzačování orgánů. A je třeba, abychom těmto ženám pomohli tak, aby mohli žít důstojně zde v Evropě, když nebudeme dělat nic. Zapíše se do historie, že Evropa se zásadně odvrátila od svých zásadních hodnot solidity, solidarity, humánosti a lidských práv. A já bych chtěla poblahopřát paní Marie Honibol za práci, kterou vykonávala. Merci. Děkuji a paní Jadvika na minutu. Děkuji Velice děkuji, paní předsedající, vážené dámy a pánové. Eh, informace o ženách uprchlicích jsou opravdu velice zneklidňující a už velice často za samotnou možnost podniknout cestu do Evropy platí vlastním tělem. I během cesty tak i po ukončení této cesty e, jsou předmětem znásilí, na, znásilňování, násilí a neporozumění. Také e, v recepčních střediscích je situace, která e, je neakceptovatelná, vede to k tragédii. Bez ohledu na to, jak hodnotíme samotnou migrační krizi, tato situace se vyžaduje rozhodnou odpověď, aby se osud žen na území Evropské unie zlepšil. Bohužel už zase Evropský eh, parlament eh, říká a ukazuje, že vlastně nedokáže využít toho, co, bychom eh, mohl, co by nás mohlo všechno sloužit. Ale pořád se hovoří jenom o ideologii genderu, o rovnoprávnosti sexuálních menšin a právu na eh, potrat. A to opravdu nejsou skutečné problémy žen. Děkuji. Další řečnicí je paní Besera Bastareča na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Chtěla bych velice poděkovat eh, a poblahopřát paní Hannibal za její zprávu, která je naprosto komplexní, příhodná, eh, protože když se podíváme na rostoucí paralýzu členských států, aby řídili problematiku s jasnější společnou politikou řízení hranic zhoršuje se situace uprchlíků. Na jedné straně kolabuje Evropská unie, ale čelí poprvé humanitární krizi na svém území na základě iniciace komise, aby byly uvolněny peníze pro jejich pomoc. Ale máme tady, když se podíváme na počet žen a dětí, minulý rok 73% eh, občanů mezi uprchlíky byli muži, nyní je to 60% žen. Eh, ženy eh, jsou ve zranitelné situaci, zejména ženy a dívky jsou diskriminovány a vystavená, vystaveno, vystavovány násilí. Pan Tusk, předseda rady na eh, samitu, řekl, že je třeba lépe řídit migraci, ale to by nemělo znamenat zakázat integraci tak, jak to praví příslušný článek v chartě a v, kon, v úmluvě ze Ženevy, ale také v istambulské úmluvě, která konečně bude podepsána. Děkuji vám mnohokrát, děkuji a nyní je na seznamu paní Kostarinka Kuneva na minutu. chronipolaceae sergazomenes guineae. Děkuji. Nejprve bych chtěla pogratulovat všem pracujícím ženám, které stále ještě bojují za svá práva. Zdá se, že Štrasburg se neliší od Bruselu jen o 440 kilometrů, ale zároveň je od sebe dělí propast. V Evropském parlamentu diskutujeme o zprávě, která požaduje ochranu eh, žen uprchlic humánním způsobem a zároveň Evropská rada v Bruselu říká, že Rakousko a další největší země zcela správně uzavírají hranice a některé vlády jsou nyní otevřeně rasistické a říkají, že nepřijmou muslimy na svém území. My požadujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty. A zároveň eh, rada, eh, rada uzavírá nelidský handl s Tureckem, kdy za každou ženu, která dostane azyl, bude jiná žena se muset vrátit do Turecka. Eh, Vysoký komisař komisař OSN pro uprchlíky správně řekl, že takováto dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem eh, může být ilegální, protože porušuje jak mezinárodní právo, tak evropské právo. Já vás vyzývám, abyste se nestali spoluúčastníky této dohody. Já se omlouvám, paní Kuneva, nemohu vám dát více času, hovořila jste déle než minutu. Omlouvám se, ale taková jsou pravidla. A další řečnicí je paní Terry Reintke na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Před více než 150 lety eh, černá feministka eh, Sojana Truth velice jasně zdůraznila nedostatky boje pro ženská práva, eh, který se netýkal pracujících žen, černošských žen nebo lesbických žen. A dnešní debata mi připomíná tento velice důležitý bod, když diskutujeme o patriarchálním násilí na ženách a některé části tohoto parlamentu patrně nechtějí uznat skutečnost, že statisíce žen, o kterých hovoříme v Evropské unii, jsou eh, sami eh, uprchlíci. Pravá strana tohoto parlamentu vlastně eh, dělá rozdíly mezi evropskými ženami, které si zasluhují ochranu a těmi ostatními, které si nezasluhují ochranu. Já jsem velice ráda, že většina tohoto parlamentu pochopila Sojano Truth. Eh, ženská práva jsou univerzální, nekončí na národních hranicích nebo eh, netýkají se pouze určitých etnických nebo jiných kategorií. Touto zprávou děláme velice důležitý krok nejen na ochranu žen uprchlic, ale také eh, na, na, na potlačení, nebo na posílení feminismu v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Další řečnici je paní Margot Park na minutu 30. Děkuji. Kdyby Spojené království mělo takový systém jako třeba Austrálie, mohli bychom lépe eh, eh, pomáhat skutečným eh, uprchlíkům, ale protože k nám přichází 300 tisíc uprchlíků každý rok, pak se vláda snaží reagovat tak, aby reagovala na legitimní obavy. Proto vlastně jsou tady někteří, kteří by samozřejmě potřebovali ochranu, ale tady se jedná teď často i o nekvalifikované pracovníky. Více než milionů Milion lidí přišlo do Evropy v roce 2015. Kancléřka Merkelová řekla, že každý může přijít prostřednictvím směrnice o kvalifikacích. A Evropská unie teď vlastně povzbuzuje zranitelné ženy a děti, aby se odhodlali na tuto nesmírně nebezpečnou cestu přes Středozemní moře. Europol řekl, že chybí 10 tisíc žen a dětí, přičemž mnoho žen zachytilo se do sítí sexuálního vykořišťování. Jedná se o kultury, které často zacházejí s e, ženami jako e, občany druhého řádu, e, tím hůře, když jsou to osoby LGBTI. Tady jsou často ponižovány ženy a sexuálně napadovány ve jménu bezpečí našich žen a ve jménu blahobytu těch, kteří potřebují ochranu. Musíme tuto politiku zrušit. Děkuji a další bude pan Buonano, který na to má jedno minuto. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, chtěl bych přečíst několik odstavců, respektive nebudu to dělat ale teď, protože hovoříme o velice důležité záležitosti, ale musíme, snažte se, aby e, žena neplakala, protože Bůh e, vidí její slzy. Žena e, byla stvořena z mužova žebra, nikoliv z jeho nohy, neměl by na ní tedy šlap, šlapat, pochází z jeho žebra, proto by měla být rovná, možná možná trošku níže, než je jeho paže, aby je mohl chránit a na straně srdce, aby je mohl i milovat. A podle mě to vlastně schrnuje to, co bychom měli dělat pro ženy. Méně pokrytectví a více faktů, více z konkrétní činnosti. Měli bychom mít méně kytic mimózy a více závažných, důležitých opatření. Děkuji. Děkuji a teď eh, paní Galpels má minutu a půl. Děkuji, eh, paní předsedající, paní komisařko. Dnes je Mezinárodní den žen a my hovoříme o násilí páchanému na ženách vůbec a konkrétně na ženách, které jsou migrantkami. Nepochybně ženy a děti, které prchají před pronásledováním a válkou v naději na nový a lepší život v Evropě, podnikají velice obtížnou dlouhou cestu, kdy jsou vystaveny násilí ze strany kriminálních mužů. Samozřejmě, že si jsme vědomi tohoto problému eh, žen a dětí a musíme udělat velice důležité věci. Musíme poskytnout právnou patřičnou péči, musíme zajistit také patřičné ubytování. Například my jsme předložili náš vlastní návrh, alternativní návrh usnesení, protože nemůžeme úplně souhlasit se zprávou. Myslíme si, že zpravodajka přesáhla svůj mandát a že se tam zabývá i věcmi, které nespadají do pravomoci výboru FEM. Eh, azyl, migrace, lučování rodin, na to jsme se neměli zaměřovat. Měli jsme se zaměřit na to, jak se zachází se ženami, s těhotnými ženami, jaké ty mají zvláštní potřeby. Místo, abychom e, byli schopni pomoci, jenom ukazujeme, že přesahujeme e, vlastní mandát, vlastní kompetence a to je překážka, abychom mohli najít řešení. Proto vás chci podpořit, abyste podpoř, e, poprosit, abyste podpořili návrh na usnesení naší skupiny. A nyní na minutu 30 paní Mariano Jichl. Milé kolegyně, milí kolegové, nejprve chci srdečně poděkovat paní Hannibal, která skutečně vypracoval vynikající práci a tím pádem výborný základ. Jedná se o situaci žen žen uprchlic. Uprchlíci, ženy, muži mají stejné problémy. Bojí se, že oddělují skupiny, zažívají hlad, zimu, eh, bezperspektivnost ale ženy a muži trpí stejnou situací, ale ženy zažívají ještě dodatečné potíže. Často jsou na cestách s dětmi, často jsou těhotné, často utekli, uprchli z domovských zemí, kde již byly vystaveny násilí. A během útěku to pokračuje. Zažívají násilí i ze strany jiných uprchlíků, ale také pomocníků, ale také od mužů, před kterými prchali, ale také od mužů ze zemí, kterými právě procházejí. Platí ne penězi, ale svým tělem. A to na Mezinárodní den žen je třeba tady zmínit, protože znásilnění jsou znásilněny, protože musí platit za to, aby dostali vestu a dostali se přes moře, stejně tak jako jejich dcery. A my všichni to víme v Evropském parlamentu. Vy víme, že ženy platí ohromnou cenu, když jsou na útěku a máme obzvláštní odpovědnost, obzvláštně stát po jejich, velice stát po jejich boku, ženy i děti. A nyní paní Judy Gerling na minutu. Thank you, Madam Děkuji, paní předsedající. Nikdo si nevybere stát se uprchlíkem. A nikdo nechce být azylantem. Žádná žena se um, nevydá na cestu, která může vést k největšímu možnému utrpení. Žádná žena se dobrovolně neoddělí uh, od svého dítěte neuvěřitelné utrpení žen uprchlic je zcela jasné. Je naší povinností ochránit je před násilím a znásilňováním a poskytnout jim eh, zdravotní péči. Nicméně v některých oblastech tato zpráva jde příliš daleko, a to zejména pokud jde o financování a právní pomoc. Eh, má delegace, eh, britští konzervativci, tedy podpoří usnesení EPP vzhledem k tomu, že to eh, zohledňuje kompetence tohoto výboru a tohoto parlamentu. Chtěla bych ale jasně říci, že si vážíme práce paní Hannibal a chápeme její pocity a chápeme politické zaměření v její zprávě a nebudeme hlasovat proti. Děkuji. Děkuji. Další řečnici je paní Cecília Wikström na jednu minutu. Děkuji. V našem okolí hoří požár a lidé, kteří neměli to štěstí, že se narodili tam, kde my prchají. Chtěla bych poděkovat paní Hannibal za její skvělou práci na této zprávě. Když diskutujeme o důležitých otázkách, jako jak se mají rozdílet azylanti mezi členské státy, jak se mají kontrolovat vnější hranice Evropské unie, je potom eh, velice lehké, aby lidé, kteří, eh, aby se zapomnělo na lidi, kteří se s tím systémem budou muset potýkat. Ta zpráva záslužně bilancuje výzvy a problémy problémy, před kterými stojí eh, ženy eh, uprchlice. Eh, bohužel mi dělá obavy, že konzervativci zde v tomto plénu chtějí zničit tuto zprávu a vlastně zamlčet strašlivé utrpení, kterému jsou vystaveny ženy uprchlice. Nemůžu uvěřit, že zrovna dnes, v Mezinárodní den žen, budete hlasovat pro neviditelný útisk, který, pod, který vlastně míří na ženy a jejich sexuální a reprodukční práva, eh, které oni potřebují po sexuálním násilí, eh, kterému byly vystaveny. Je zapotřebí, abychom vyslali jasný signál. Řečnice je přerušena. Děkuji. Další řečnic, dalším řečníkem je pan Štefan Ek na minuto. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, dnes tady vedeme pokryteckou diskusi. Eh, nezůstane-li otevřená balkánská cesta, vedeme tady pokryteckou diskusi, když nasloucháme názoru pravicově extremistických stran, které chtějí chránit hranice i zbraněmi. Eh, násilí pomocí zbraní proti ženám a dětem to přece nejde. Násilí zbraněmi proti ženám a dětím tím naprosto pohřbíváme evropskou ideu. Evropa musí projevovat solidaritu s uprchlickými dětmi a ženami, otevřít pro ně hranice, po případě je nechat otevřené. Řekněme Eh, pravicově populistickým frázím některých kolegům na pravé straně eh, tohoto hemicyklu, že jsme proti nim, to musíme bezpodmečně udělat, abychom mohli v Evropě pokročit dál. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní Heidi Hautala na minutu. arvoisa puhemies haluaisin myös liittyä niihin, jotka kiittävät. Já bych eh, se také chtěla připojit k těm, kdo poděkovali paní Hannibal za její vysoce komplexní zprávu. A beru na vědomí, že někdoří mají pocit, že trošičku přesáhla svůj mandát, ale musíme se shodnout jistě na tom, že lidská práva jsou všeobecná. Podíváme-li se na konkrétní situaci žen, na nebezpečí, jimž jsou vystaveny, pak eh, musíme učinit vše proto, aby jim byly zaručeny potřebné služby. Pochopitelně že jsou určité služby týkající se reprodukčního zdraví. Je to spojeno s tím, že to zkrátka jsou ženy. A musíme prostě tuto zranitelnou skupinu chránit. Konkrétně ženy uprchlíce jsou zvláštní důležitou skupinou. A není paní Nibler? paní předsedkyně, paní komisařko, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, je dobře, že dnes ve Světový mezinárodní den žen hovoříme o situaci migrantek, ale bylo by právě tak dobré, kdybychom dnes ráno hovořili o, socioekonomické situaci žen, tak jak jsme to učinili dnes ráno, protože celá řada žen které žádají o azyl a migrantky potřebují sice ochranu, ale to musíme žádat pro všechny ženy. Násilí na ženách je absolutní tabu. Sexuální obtěžování, eh, používání násilí, znásilňování musí být trestně právně velice tvrdě postihováno. Eh, eh, ochrana oběti je daleko důležitější než ochrana a nesmí existovat žádná ochrana pachatelů. Eh, převaděčská kriminalita, obchodování s lidmi, bojování proti pašování, obchodování s lidmi, kolegyně, kolegové, to se netýká. Samozřejmě v první řadě ano, migrantky, ale týká se to celé řady žen. Vždyť my už jsme se tady ho zaobírali v našem parlamentu nucenou prostitucí to je záležitost, zde zastáváme všichni stejný postoj. A já doufám, že na základě výsledků samitu EU Turecka e, uděláme krok před e, v boji proti ilegální migraci na základě naprosto konkrétních návrhů, abychom tady měli zcela jasné reálné návrhy. Děkuji vám za pozornost a podpořím alternativní usnesení naší frakce samozřejmě. Děkuji vám. A nyní pan Perantonio Panceri na minutu 30. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, ponecháme-li stranou eh, ty různé šílené výroky, které jsem tady slyšel ze strany extremistů, nacionalistů. Musíme si uvědomit, že reakce na situaci uprchlíků, uprchlic v Evropě je zkouškou pro Evropu. Zda vůbec tady přežijeme se svými hodnotami, na nichž Evropská unie je budována. Podíváme-li se na Egejské a Středozemní moře, tam vlastně hynou i evropské hodnoty. Musíme řešit tyto migrační potoky a musíme vycházet z evropského projektu, protože jinak by zkrachovaly jeho hodnoty, hodnoty spravedlnosti, práv i soucitu. A tady jsou ženy zraditelné, které často během i po cestě se stávají obětmi násilí, sexuální násilí, zotročení, vede to k psychologickému eh, traumatu, eh, pocitu hanby. Proto je důležité, aby všechny členské státy podepsaly, ratifikovaly Istanbulskou úmluvu tak aby eh, status uprchlíka vždycky bral v úvahu i otázku genderu. A samozřejmě i ubytovací a další záležitosti musí být řešeny s ohledem na genderovou záležitost. Eh, tato zpráva paní Hannibal nám nabízí širokou vizi založenou rytě. Potřebujeme takovou politiku, abychom účinně chránili ti nejzranitelnější. Máme tady morální povinnost. A myslím si, že e, členské státy a jejich vedoucí představitelé se k tomu musí postavit zodpovědněji než dosud. Děkuji, paní předsedkyně. Když dnes hovoříme o situaci a žadatelek o azyl a uprchlic. Mohu říct si, já přicházím z Německa, paní Hannibal. Podívejte se, prosím vás, za okraj vašeho šálku kávy, eh, než tady navrhuje, navrhnete takovou zprávu s nesprávnými stěženími body. Eh, eh, Spojené království přijalo celé množství syrských uprchlíků. To nevidím v té zprávě, je to OK, ale prosím vás, nemyslete si, že v Německu a v jiných přijímacích státech vy můžete říkat, jak oni mají nakládat se ženami uprchlicemi. Německo přijalo two uprchlíků v minulém roce, předtím Itálie, Řecko už eh, převzali velkou odpovědnost. To je evropský problém, je to globální problém. Já jsem včera ještě hovořil o návrhu vaší zprávy, ale odpověď je jasná. Jděte se podívat jeden den do ubytování uprchlíků, pomozte a pak pochopíte, jaké bláboli jste napsala v té zprávě. Já zítra podpořím usnesení Evropské lidové strany. Děkuji vám. Uh, a nyní pan Judy Sebastian na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Chci poblahopřát paní Hannibal za její hodnotnou zprávu, poukazující jasně na to, že ženy jsou dvojími oběťmi, trpí násilím a musíme si uvědomit, že Rada Evropy na nás hledí, hledí na nás veřejnost, hledí na nás členské státy, Eh, co pak nám pomůže ta dohoda s Tureckem? Přece nemůžeme zavírat brány Evropy těm, kteří chtějí pouze přežít. Jen si vzpomeňte, v roce 1939, a není to tak dlouho, Elizabeth Endeman založila na jihu Francii eh, takové mateřské domovy, které pomáhaly ženám prchajícím před frankistickým režimem. Eh, tenkrát děti umíraly zimou, infekcemi a bylo třeba mít taková uprchlická hm, centra, která je přijímaly. Ženy, které prchaly před nacistickým hororem přes později. Kde je historická paměť? Kde je evropská solidarita? Děkuji. A nyní paní Anna Maria Koraca na minutu 30. Děkuji. Čím dál více azylantů, kteří přicházejí do Evropy, jsou ženy a děti. Často jsou ženy se svým dítětem sami. Ženy a dívky jsou ohroženy obchodem s lidmi, sexuálním zneužíváním a násilím během své cesty, ale i potom v Evropě. Bezpečnost a soukromí jim musí být zajištěno. Oddělené hygienické a spací prostory, přístup ke zdravotní péči, včetně reproduktivního zdraví, musí být potřebným ženám zajištěno zajištěn. Je zapotřebí bezpečných míst pro děti v záchytných zařízeních. Ženy podstoupily trauma a potřebují eh, psychologickou a fyziologickou podporu. Eh, paní předsedkyně, máme společná pravidla eh, pro azyl a nyní je na čase, aby byly implementovány. Je zapotřebí bojovat proti genderově podmíněnému násilí, identifikovat oběti a posílit ochranu a prevenci. Děti musí získat přístup ke vzděláním. Pro dívky znamená škola eh, posílení jejich pozice a zároveň také ochranu před násilím eh, v podobě například dětských sňatků. Přístup k jazykovým kurzům a k práci pro ženy uprchlice je také klíčový pro kvalitní a úspěšnou integraci. Dnes v Mezinárodní den žen bychom bychom měli být schopni říci ženám a dětem, které prchají do Evropy před násilím. Nejste sami. Evropa znamená pro vás bezpečnost. Spojme síly na jejich ochranu a e, usilujme především o důstojnost v naší debatě. Děkuji, e, vážení kolegové. Nyní vzhledem k tomu, že do, pokročil čas říci dvě věci. Za prvé, e, už nepřipouštím modré karty a zároveň nebude, mít, nebude eh, možné provést catch the eye. Všichni kolegové hovořili příliš dlouho, proto nebudeme eh, mít čas. V 11.30 máme eh, čestného hosta, poté bude hlasování, takže prosím vás o pochopení. Děkuji a další řečnici je paní Revo Dalon Bonfoa na minutu 30. V tento den práv žen Eh, Myslíme na tyto ženy, žadatelky o azyl, které prchají před válkou a mm, jsou, vysta- jsou ve velmi zranitelné situaci. Je třeba eh, změnit azylovou politiku. Já vítám vynikající práci Marie Hanebol, která velice dobře ukázala v této zprávě, jaká jsou opatření nezbytná pro to, aby se zachovala práva že během celého procesu eh, vyřizování žádosti o azyl Máme tady také eh, děti, eh, které nejsou doprovázené, jsou vystaveny těžké situaci. Potřebujeme větší kooperaci na evropské úrovni, abychom také bojovali proti obchodování s migranty. Je třeba okamžitě eh, skoncovat zastavování těhotných žen, obchodování s dětmi starých žen, protože to ještě zvyšuje trauma, které již museli vytrpět. Je třeba také skoncovat s tím, jak jsou dále vykořišťováni osoby LBGT na základě své sexuální orientaci. Je třeba vytvářet takové postupy, které budou důstojné a budou respektovat zranitelnou situaci žen a dívek. Je třeba čelit realitu, o které se velice často mlčí. Děkuji mnohokrát a nyní paní Helga Stevens na minutu. Beste voorzitter, collega's. Ondanks de goede bedoeling... Paní předsedající, eh, vážení kolegové a kolegyně, přes všechny dobré záměry této zprávy opravdu neuspěla, protože se musíme podívat na situaci, v níž se nacházejí ženy uprchlice. Je to výborná příležitost, abychom žádali eh, například eh, zvláštní ubytovací eh, zařízení pro ženy v přijímacích center, pro ženy, které cestují sami nebo jenom s dětmi. Musíme bojovat proti násilí, znásilňování žen, ale skutečná otázka stojí tak, za otázka otevřených dveří pomůže eh, změnit tuto situaci musíme zajistit taková, takovou pomoc. Ale musíme to dělat jenom proto, že ženy jsou ženy a jak je to s principem nediskriminace. Také se tady nečiní rozdíl mezi těmi, kdo prchají před válkou a prodá sledováním a těmi, kdo jsou ekonomickými uprchlicemi. A dále se jedná i o nezletilé osoby, ty by neměly být samozřejmě zadržovány. To se říká v této zprávě, že za žádných, za žádných okolností by k tomu nebyly, neměl docházet řeč přerušen. Promiňte, ale váš čas již vyprchal. A nyní pan Levderes Kristoforu na minutu 30. Děkuji. Dnes slavíme Mezinárodní den žen. Nicméně eh, zpráva, kterou bychom měli vyslat jako Evropský parlament, eh, by měla eh, spočívat ne v oslavě, ale spíše v implementaci a v akcích. Je, je skvělou iniciativou právě dnes složit hold ženám uprchlicím, protože podle mého názoru to jsou právě ženy, které jsou vystaveny eh, hanbě, musí zachránit své životy a životy svých dětí a proto se pouští na dlouhou cestu, kdy jde o život a smrt. Prchají před eh, smrtí ve válce a všechny ženy bojují vlastně několik bitev najednou na životě uprchlíka. Kromě těchto žen bychom měli také složit hold řeckým ženám, eh, které vlastně které z vlastní eh, iniciativy eh, solidárně pomáhají u těch plotů hanby v Idomeni a na dalších místech Řecka. A měli bychom také složit hold ženám z Kypru, protože ženy na Kypru eh, jsou také uprchlice, jsou to jediné uprchlice z Evropy které bojují za to, aby se směly navrátit do svých domovů po 40 letech okupace bojují za to, aby mohli žít důstojně. A Evropský parlament by měl proto složit hold, hold také jediným uprchlicím z Evropské unie. Matkám, které 42 let eh, čekají na, na, to, na návrat. Eh, děkuji paní Tomašič. Ženy a děti eh, tvoří 38 eh, žadatelů o azyl v roce 2015, přestože propagandistická mašinerie nás už eh, několik měsíců přesvědčuje o něčem jiném. Jasně se ukazuje, že přijímáme mnohem více mužů ve vojenském věku než žen a dětí. Já nechci diskriminovat a říkat, že pouze jedno pohlaví by mělo být přijímáno z, z, ze Sýrie a z Iráku. Pokud, to, pokud je nebudou bránit, být eh, muži ve vojenském věku. Kdo to udělá? Američané nebo my? Eh, hlavní břemeno musí nést místní vojenské síly. Spravodajka neustále podporuje politiku otevřených hranic a volnou asilovou politiku. A podle mého názoru je přinejmenším nepatřičné zneužívat bídy eh, uprchlíků a azylantů k podpoře potratů. Eh, já eh, bych chtěla, aby naše hranice byly otevřené bez jakýchkoliv podmínek. A děkuji nyní pan Scheinfeld na minutu 30. Děkuji. paní předsedající. Ženy a děti, které prchají před brutálním násilím, prožívají hrůzy a traumata. Ale máme tady co dělat s velkým paradoxem, protože velice často to, před čím prchají, je to, s čím se setkávají během útěku. A dokonce se to stává už na území Evropské unie. Proto zcela chápu tomu, co se, chápu to, co je ve zprávě, byť ne se všemi tvrzeními souhlasím, ale musíme si položit otázek, proč, otázku, proč se to děje, proč je tady tenhle paradox. Je to konkrétně proto, že velice často v Evropě, v členských státech, náboženství, historie, tradice, zásady a práva eh, těchto osob se staví nad nebo alespoň vedle evropského práva. To se toleruje, ale přece hosté by se měli přizpůsobit právům a zásadám hostitele a nikoliv naopak. Proto Eh, musíme usilovat hlavně o bezpodmínečné uplatňování evropské legislativy, eh, demokratických norem a společenských eh, zásad vůči těm, kdo jsou našimi hosty na tomto kontinentu. Jde také o to, aby všechny členské státy podepsaly Istanbulskou úmluvu, úmluvu tedy Rady Evropy. Děkuji. Děkuji posledním řečníkem. Pan Tomáš Zdechovský, prosím, na minutu 30. Děkuji paní, eh, paní eh, místopředsedkyně za výbornou eh, výslovnost mého jména. vážená paní komisařko pod pojmem uprchlík si většina z nás eh, představí muže ve věku twenty až thirty five let který přichází do evropy a riskuje svůj život aby dosáhl svého vysněného cíle žít v blahobytu který evropská společnost eh, těmto lidem může poskytnout. málokdo si ale uvědomuje že na těch hranicích v současné době mezi makedonií a řeckem stojí polovina minimálně polovina žen a dětí které jsou právě diskriminovány určitým způsobem v tom jak jsou přijímány určitými úřady a jak jsou eh, neustále atakovány ze stran mužů. a právě tyto ženy se vydávají na cestu čím dál více a musíme na to reagovat. nicméně tato zpráva která má výborný úmysl a je škoda že evropský parlament se na ní neshodne se bohužel stala obětí dalšího politického boje. tato zpráva byla zneužita k tomu aby byla do ní implementována řada věcí které vůbec nemají s postavením žen a současnou situací v evropské unii nic společného a to si myslím že musíme razantně odmítnout. a proto podporuji stanovisko evropské lidové strany která dává alternativní rezoluci. Děkuji vám. mnohokrát. Bohužel nemáme žádný čas na Catch the Eye, takže eh, pak bude hovořit paní komisařka. a Teď tedy má slovo za komisi. Prosím, paní Jourová. Vážená paní předsedající, milí poslanci a poslankyně, vzhledem k tomu, že už nemáme čas a já se vám to nejdůležitější řekla hned na úvod. Omezím se pouze na to, že bych všem poděkovala za komentáře a za diskusy. Chci vás ještě jednou ujistit o připravenosti komise učinit vše, co je v našich silách, abychom všechna tato účinná a efektivní opatření zavedli, abychom usnadnili život těm nejzranitelnějším skupinám uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy a aby to bylo reflektováno ve veškeré naší legislativě a následných eh, krocích, ať už tedy v Istanbulské konvenci nebo asilových procedurách a tak dále. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, i za stručnost. A teď ještě paní Honibol, paní zpravodajka. Máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. V Evropské unii jsme na tom poměrně dobře a relativně prosperujeme. Uprchlíci, kteří mají eh, dojem, že musí opustit svou zemi, své domovy a své nejbližší, aby utekli před válkou a utrpením, nemají privilegovanou pozici tak jako my. Nikdo neodchází z domova, pokud nemusí. Víme a během debaty jsme slyšeli, že zejména uprchlice mají e, zvláštní požadavky, na což upozornila celá řada řečníků. Proto vás prosím, abyste hlasovali proti usnesení EPP, které signifikantně rozmělňuje obsah mého usnesení co do statusu uprchlic a jejich potřeb. Usnesení EPP rozmělňuje otázku združování rodin, otázku těhotných žen, otázku žen, které byly předmětem násilí a otázku institucí pro péči o děti. Jak bylo řečeno, práva žen jsou práva univerzální. Evropská unie dlouhodobě ženy podporuje a v tom je potřeba pokračovat. Prosím proto, podpořte v dnešním hlasování naši zprávu. Děkuji. Děkuji vám, tím je rozprava ukončena. Hlasovat se bude dnes. A teď eh, na chvilku přerušuji zasedání.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

vážené dámy a vážení pánové. Ještě než budeme pokračovat v zasedání, rád bych vám sdělil, že jsme byli všichni hluboce zasazeni smrtí honduraské lidskoprávní aktivistky, aktivistky Perty Caceres. Paní Caceres byla zářným příkladem pro všechny ty, kteří s velkou odvahou bojovali v první linii za to, aby tato země a práva tamního původního obyvatelstva v Hondurasu byla respektována. Paní Caceres byla osobní přítelkyní celé řady kolegů zde ve sněmovně a dlouhá léta s námi úzce spolupracovala. Evropský parlament proto tento případ co nejostřeji odsuzuje a apeluje na honduraskou vládu, aby učinila vše, co je v jejich silách, aby pachatele, ať už eh, to byl jeden pachatel nebo jich bylo více, řádným způsobem dovedla ke spravedlnosti. My budeme samozřejmě i nadále bojovat za práva aktivistů, jako byla paní Caceres na celém světě. Doufám, že tento čin neodradí jiné aktivisty od práce, naopak, že je v jejich boji dále posílí. Zejména posílí ty, kteří nasazují své životy pro ostatní v zemích, jako je Honduras. My všichni, zejména ti z nás, kteří paní Caceres osobně znali, na ní budeme vzpomínat. Vážený pane Grandy, vážený pane eh, komisaři OSN pro uprchlíky, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dnes, 8. března 2016, jako obvykle v Evropském parlamentu slavíme Mezinárodní den žen. V letošním roce si však připomínáme celou řadu dalších věcí. Zároveň nacházíme se uprostřed největší migrační a uprchlické krize od konce druhé světové války. Proto je samozřejmě a myslím i logické, že v dnešní den 8.3.2016 se soustředíme zejména na ženy, které jsou touto krizí zasaženy. Od února letošního roku překročil počet žen a dětí, kteří jako uprchlíci přijeli do Evropy, počet mužských uprchlíků. A všichni víme, že ženy jsou v této krizi zvlášť ohroženy. a že na té cestě, kterou jako ostatní ženy podnikají, se setkávají s celou řadou nebezpečí. Zažíváme to každý den. Každý den o tom dostáváme dramatické informace o tom, jak dochází k ponižování, diskriminaci, poškozování jejich cti a o tom, že jim jsou upírána i ta nejzákladnější lidská práva. A podmínky se dále zhoršují. Tisíce lidí čekají v táborech a nevědí, kdy a zda vůbec dostanou šanci začít svůj život znovu od začátku. A proto, kolegové a kolegyně, Evropský parlament bojuje jako jedna fronta proti jakémukoliv násilí páchanému na ženách, ať už v jejich domovských státech, na cestě a nebo v jejich destinacích. Těmto lidem to dlužíme. Dlužíme to lidem, kteří tak tvrdě bojovali za práva žen na těchto kontinentech celá desetiletí. Celá desetiletí se o práva žen zasazovali. Například první předsedkyně tohoto parlamentu Simon Weil, abych tedy zmínil alespoň jedno jméno z našich vlastních řad. Já si uvědomuji, že splnomocnění těchto žen není jaksi zrušitelné. Nic dnes není na věky a proto ta práva, o která bojujeme, je potřeba obhajovat každým dnem znovu a znovu. Jsem proto velice rád, že na toto zvláštní zasedání Evropského parlamentu přijel vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Milý pane kolego Grandi, tímto vám uděluji slovo. Pane předsedo, děkuji vám za vřelé uvítání. Pro mě je ctí mezi vámi dnes zde být u příležitosti Mezinárodního dne žen a hovořit o něm z perspektivy OSN a Organizace pro uprchlíky. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v poslední měsíci jsem byl na Lesbosu, řeckém ostrovu, kde jsem viděl eh, řeckou pobřežní stráž, jak pracuje a přiváží uprchlíky, které právě zachránila. Na jejich lodi bylo 200 eh, lidí, většina byly eh, ženy s dětmi. Některé děti byly velice malé, někteří lidé byli e, staří a někteří také nemocní. Když se vyloďovali, s některými jsem hovořil a pověděli mi případy e, svých e, situací, utíkali z konfliktních oblastí v Afganistánu nebo v Sýrii, jaká nebezpečí je čekala na cestě a jaké měli přejít do budoucnosti. To byl jeden z příkladů z současné krize související s imigrací. Přes 60 milionů lidí po celém světě bylo donuceno k útěku. Průměrně 42 500 je donuceno utéct ze svých domovů každý den. Pena z nich jsou ženy. Většina těchto lidí, kteří jsou vykořeněni, je to 86%, se nachází na jiných kontinentech. Nicméně Evropa nyní vidí rekordní počet uprchlíků a imigrantů na svých e, březích. V roce 2015 milion lidí přijelo do Evropy přes Středomoří a e, to ve velice e, v bárkách, které byly nevhodné pro tuto e, dopravu. Viděli jsme to na plážích řeckých ostrovů ve tvářích těch, kdo přijel a přežili to. Víc než 3700 lidí zemřelo po cestě. Je to tragické svědectví společného neúspěchu v řešení této situace. 138 tisíc 000 uprchlíků a imigrantů při, přijelo na, do Jižní Evropy. Veřejné mínění často je takové, že to jsou mladí eh, lidé, muži, kteří eh, hledají práci v EU. A dnes eh, v Mezinárodní den bych chtěl říci, že dvě třetiny z těchto osob jsou ženy a děti. Loni to bylo 41 Například Fatima, která uprchla přes syrskou válkou, byla nalezena v šoku v přístavu na ostrovu Samos. Byla silně traumatizována a zraněna. Utrpěla násilím z rukou mužů, eh, s nimiž cestovala. Byla odvezena do nemocnice, tam si dostalo péče a tam sdělila, že její muž ji eh, svěřil společně s jejich dcerou muži, kterého neznal, aby je bezpečně dovedl do Evropy. On po cestě ale jim zabral mobilní telefony, dokumenty i peníze, zneužíval Fatimu a neumožnil jí styk s jejím eh, mužem. Fatima jen jednou z tisícovek žen a dívek, které eh, osamoceně cestují a trpí eh, persekucí a musí prožívat podobné utrpení cestou do Evropy. A doufají a mají očekávání, že zde najdou bezpečné útočiště. Eh, mnozí lidé se dívají na Evropu jako bezpečné a prosperující místo, proto tedy eh, se postavme za lidská práva, vítejme uprchlíky. Eh, jiní totiž, oni totiž nemají bezpečnější alternativu a proto se snaží dostat do Evropy prostřednictvím pašeráku a tím se dostávají do rizika. Eh, chci připomenout věc, která často bývá přehlížena. Většina osob, které přijíždí do Evropy, 88%, 88% pocházející eh, z deseti zemí, které poskytují nejvíce uprchlíků. Je to Sýrie, Afghánistán, Irák, ale také Eritrea, Somálsko, a to je v podstatě tedy eh, hnutí uprchlíků. Neustále mezi nimi narůstá počet žen a dětí a jak už jsem uvedl, často cestují bez mužských příbuzných, dokonce těhotné ženy nebo ženy s malými dětmi, s kojenci eh, přijíždějí do Evropy. Podle studie UNHCR 20% Syřanů, kteří se dostávají do Řecka, Eh, byly ženy bez manžela nebo otce. Podobně jako Fatima, tyto ženy a děti jsou vystaveny zneužívání sexuálnímu násilí z rukou bezkrupulózních pašeráků lidí. Eh, vystavují se velikému riziku na nebezpečných cestách a nemají základní bezpečnosti, nemají eh, bezpečí například na, na železnicích, na autobusových zastávkách, vlakových zastávkách je jich eh, mnoho. Eh, a mnoho lidí zůstává co uzavřeno eh, před hranicemi do EU například na hranicích s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii. To má přímý dopad na ženy a děti, které trpí disproporčně a jsou velice vystavovány eh, pašerákům a eh, sexuálnímu zneužívání. Je zapotřebí mít podporu místních orgánů ve všech postižených oblastech, abychom zlepšili eh, podmínky pro přijímání žen osobám, které potřebují pomoc. Je zapotřebí snižovat rizika a pomáhat ženám po celé této cestě mnohé eh, oblasti a mnohé přijímací eh, body nyní mají oddělená zařízení pro ženy a děti. Společně s UNICEFem a Mezinárodním výborem Červeného kříže jsme vytvořili 20 eh, uzlů, 20 center pro ženy a děti. To jsou takzvané modré body, kde ženy a děti mohou využít informací a být přijaty na jednom eh, místě. Tímto se snažíme snižovat eh, to nebezpečí a trauma spojené se zneužíváním a eh, dalším násilím. Ale potřebujeme mnohem více než jen humanitární reakci na jiných kontinentech, v zemích, které mají méně zdrojů než má Evropa dochází k také k silným migračním tokům. Zde v Evropském parlamentu Vybízíme státy celého světa, aby jednali s uprchlíky na základě mezinárodních standardů. A e, toto se zde v Ruském parlamentu e, ozývalo mnohokrát. Nyní to též se vztahuje na Evropu jako takovou. Toto nemusí být uprchlická krize, lze tuto situaci zvládat. Evropská unie včera e, pořádala summit hlav států a vedoucích představitelů státu společně s Tureckem. My jsme nebyli zahrnuti do detailů tohoto vyjednávání, které nadále ještě pokračuje. Nicméně máme hluboké obavy ohledně možných opatření, eh, která by vedla k tomu, že paušálně budou vraceni eh, imigranti z určité země, aniž bychom dávali záruky, které vyžaduje mezinárodní právo. Žadatelé o azyl by měli být navraceni do třetího státu pouze tehdy, pokud zodpovědnost za zhodnocení konkrétního požadavku o azyl na sebe vezme tato třetí země. Žadatel o azyl by měl být plně právně chráněn a pokud se e, uzná, že má právo na azyl, eh, tak by toto mělo být provedeno na základě mezinárodních standardů a měl by mít tedy přístup ke vzdělávání, eh, zdravotní péči a k další sociální asistenci. Toto jsou záruky, které by měly být právně stanoveny a měly by pokrýt jakýkoliv mechanismus, který by se zabýval ehm, zkoumáním žádosti o azyl. Také zapotřebí, aby zde bylo přeběžné, eh, přeběžné eh, screenování, screening, Eh, tak aby byla zajištěna patřičná opatření eh, po možný návrat, pokud by byla splněna ta, mm, splněny tyto podmínky. Tři miliony uprchlíků už nyní jsou v Turecku. Je důležité pro mezinárodní společnost, společenství, aby sdílelo mnohem šířeji tuto zodpovědnost. Samozřejmě, že vítáme jakoukoliv iniciativu, která podporuje um, legální cesty eh, toku uprchlíků, a e, nejen co se týče syrských uprchlíků do Turecka nebo do třetích zemí. Doufáme, že tyto cesty budou zajištěny a že se bude vztahovat i na jiné země v regionu, které hostí velký počet uprchlíků jako Jordánsko a Libanon. UNHCR žádalo státy, aby navýšili legální cesty pro eh, připuštění syrských uprchlíků, tak aby syrští uprchlíci se nemuseli obracet na pašráky lidí a nevydávali se na nebezpečné cesty. Tyto cesty by se měly týkat například i eh, humanitárního přístupu, soukromého sponzorování, resettlementu a také možného eh, studia a dalších systémů hledání zaměstnání. Pro syrské uprchlíky eh, by toto mělo být 33. v Ženevě projednáno, tak aby se globálně sdílela zodpovědnost pro eh, příjem syrských uprchlíků. Státy budou vybízeny k tomu, aby přednesly konkrétní závazky v této věci a doufáme, že až 10 syrských uprchlíků v celém regionu, v současné době to 4,7 milionů, Eh, bude moci využít těchto legálních cest. Stále jsem přesvědčen, že pokud tento tok uprchlíků a migrantů bude správně řešen, tak k němu potřebujeme také koordinovat reakci v Evropské unii za politického vedení, za solidarity, za sdílení zodpovědnosti, aby se situace stabilizovala a aby ten, eh, tento tok lidí byl efektivněji zvládán. Minulý pátek jsme předložili celou řadu praktických návrhů Evropské unii a členským státům, abychom tohoto byli schopni dosáhnout. Tyto cíle stále platí. Zaměřují se na zlepšování registrace a dalších procesů, včetně relokačního systému v Evropě. A je zásadním požadavkem, aby relokalizace fungovala a aby byly dány k dispozici patřičné prostory. S podporou Evropské komise, již jsme vděční, musíme posílit eh, schopnost reagovat v této naléhavé situaci v Řecku společně s různými partnery, tak eh, aby všichni mohli spolupracovat za vedení řeckých orgánů na řešení situace a abychom k tomu využili dosavadní zkušenosti. Je zapotřebí jednat eh, plně podle společných standardů evropského asilového řízení i v těchto nouzových dobách. A je nesmírně důležité, aby se předcházelo dalšímu utrpení a ztrátě životu, aby se posílila ochrana a záruky pro osoby, které jsou v rizikové situaci, zejména tedy se jedná o ženy a nedoprovázené děti. To je důležité při záchranných operacích, je zapotřebí mít systém, který bude vytvořen pro doprovod eh, Eh, nedoprovázených dětí a je zapotřebí předcházet násilí založeném na genderu a na a sexuálnímu násilí. Je zapotřebí nejen zvládat současnou, eh, současný tok migrantů a uprchlíků, ale také se připravit na budoucnost. Je třeba zajistit, aby členské státy na vnějších hranicích Evropské unie eh, nemuseli nést bezproporční břemeno přijímání uprchlíků. Solidarita je zásadní v tuto chvíli pro Řecko a Itálii a může být později vyžadována a zapotřebí pro další státy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, příští týden konflikt Sýrii eh, prožije nebo začne prožívat i šestý rok. Více 67 milionů lidí hledalo již azyl někde eh, v regionu Eh, nějaké útočiště, 6,5 milionů hm, je vnitřně eh, dislokováno. Eh, mnoho lidí potřebuje humanitární pomoc, včetně 4,5 milionů lidí, kteří jsou v těžko dostupných oblastech. Poté, co mm, hostilita byla přerušena 10 dní, bylo možné, aby UNHCR dodalo humanitární pomoc, která je nesmírně důležitá v těchto válečných oblastech, kde je nedostatek prostředků. V sousedních zemích nehledě na eh, štědrost eh, mnoha aktérů, Syřeni prožívají velice obtížné mm, životní podmínky v důsledku pětiletého exilu v Jordánsku a v Libanonu 90 syrských uprchlíků žije pod vnitrostátní úrovní chudoby, protože mají eh, malý přístup k legální práci a eh, za tu dobu, co jsou v této situaci, již vyčerpali veškeré své prostředky. Mezinárodní společenství se zavázalo, že 10 miliard eur na aktivity, které budou umožňovat eh, uprchlíkům v těchto hostitelských komunitách Eh, aby měli lepší příležitosti v přístupu k práci a ke vzdělání. Státy nyní musí provést to, co přislíbili. To je nesmírně naléhavé. Nesmíme si dovolit žádné další spožďování. Je zapotřebí stabilizovat eh, situaci uprchlíků v hostitelských komunitách a je zapotřebí využít této příležitosti, kterou nám eh, poskytlo příměří v Sýrii. Syrie není jedinou zemí v regionu, která potřebuje vyváženou situaci. V roce 2015 eskalace násilí v Iráku způsobila vlny další deslokace. Za poslední dva roky skoro tři a a půl milionu osob eh, bylo vnitřně dislokováno. 16 těchto osob dnes se dostalo již do Evropy. Eh, přes Středomoří. A Afgánci jsou jednou z největších eh, imigrantskou populací. Je to zhruba 2,26 milionů registrovaných uprchlíků. Většina z nich žije v Pakistánu a v Iránu. A eh, vzhledem k nárůstu násilí v druhé polovině 2015 dochází k větší dislokaci v rámci země a také přes hranice Afghánistánu, což vede k tomu, že mnoho nedoprovázných dětí se snaží dostat i do Evropy. Dnes Afghánistán je 30, eh, ve 31 afgánských provincií eh, zažívá takovouto situaci vnitřní dislokace. A 88% narostla tato dislokační situace oproti loňskému roku. 25% osob, které se dostávají do Evropy, jsou Afgánci a mnozí z nich naléhavě potřebují ochranu. Konflikty nadále vykořenují eh, lidi. Náš program v Africe je silně podfinancován. Eh, počet eh, válečných konfliktů narůstá na severní části Nigérie, v Severoafrické republice, eh, v Burundi, dalších zemích. Africký roh je místem, kde dochází také k dislokaci, zejména ohledně Somálců. A tato setrvalá situace v Africe způsobuje, že se nám nedaří poskytnout uprchlíkům víc. Někdy se nám totiž daří jim dát jen méně, než je zásadní minimum k přežití. Často není možné, aby těto uprchlíci pracovali legálně v těchto zemích, takže eh, musí žít jen za velice, velice hubené pomoci. Jen tři, více než 33 eh, tisíc eh, osob Rohingů a Bangladešanů bylo převáženo ilegálně přes hranice, mnozí z nich zemřeli. Jak jsme viděli, ve Středomoří dochází k umrtí těchto osob, eh, které jsou opuštěny těmi pašeráky, mnozí podléhají chorobám. Eh, také je krize eh, mezi Salvadorci, Guatemalci, Hondurasanci, kteří se snaží uprchnout před násilím gengů. A Mezinárodní den žen je příležitostí k tomu, abychom si vzpomněli na to, že většina z nich jsou ženy a děti. Využívají tradiční migrační cesty, směřují na sever, aby um, dosáhly bezpečnosti, bezpečné budoucnosti. Mnozí prchají před vydíráním, pronásledováním a násilím. Svět je trápen konflikty a je zapotřebí eh, čelit této realitě. Tím, že se budou budovat eh, zdi nebo ploty, nepomůžeme eh, vyřešit situaci. Jen to posílí utrpení lidí, kteří trpí nad veškeré mm, naše možnosti si to vůbec představit. And women everywhere. A ženy všude po celém světě patří mezi ty, kteří jsou nejvíce vystaveny eh, tomuto utrpení v případě eh, vysídlení velmi často je první reakce politiků eh, uchýlit se k posilování strachu, k posilování nenávisti, zášti mezi veřejností a naše reakce může být pouze založena na solidaritě a lidských právech a sdílení odpovědnosti a na úctě k zachování lidských práv. My v tuto chvíli slavíme celou řadu výdobytků, kterou, které se nám podařilo dosáhnout na cestě k rovnosti v rámci našeho sociálního a politického života. A vzhledem k tomu, že je Mezinárodní den žen se poprvé slavil v roce 75, tak je to i okamžik, kdy se můžeme zamyslet nad další cestou ku předu k dosažení úplné rovnosti. Měli bychom se zamyslet nad tím, že diskriminace a vyčlenování kvůli etnicitě, pohlaví či náboženství dochází k hlavním konfliktům a v samém finále k vysedlování V 27 zemích například ženy stále ještě nemají stejná práva jako muži pokud jde o přenesení státní příslušnosti na své děti. A řada lidí, kteří přicházejí do Evropy, pochází právě z těchto zemí, jako je Sýria a, a Irák. To znamená, že pokud je tam chybějící otec, tak není žádný důkaz o původu matky a v tuto chvíli dochází k tomu, že jsou to děti ve finále bez státní příslušnosti. To znamená, že nemají už ani možnost se v případě zlepšení podmínek vrátit do rodné země. Je. Vážení členové Evropského parlamentu, my jsme už mnohokrát za posledních 25 let slyšeli, že neexistuje humanitární řešení politického problému, který je hlavním eh, důvodem takovéto krize. Že neexistuje humanitární řešení této stále se protahující války, která v celé řadě oblastí je způsobena právě nedostatečnou zprávou věcí veřejných. Jsou to politické krize, politické konflikty, které působí tyto problémy. My doufáme, že ženy, jako je Fatima, její, žena, její dcera, se podaří, že se jim podaří dostat se do bezpečného prostředí bez toho, aby museli spolehat na převaděče. To nejsou abstraktní pojmy, o kterých bychom mohli abstraktně pojednávat. Jsou to reálné skutečnosti, kruté skutečnosti. A pouze odvážné politické vedení a ohleduplná řešení v rámci mezinárodní spolupráce a pouze úcta vůči lidským právům a pouze solidarita a obnovená eh, solidarita mohou vést k hmatatelným výsledkům. Je to okamžik, kdy můžeme znovu vyslovit naše hodnoty, na základě kterých byla původně Evropa vytvořena. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Grandy. Teď za komisi má slovo pan Avramopoulos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já v prvé řadě eh, poděkuji za tuhle výzvu, co se týče Mezinárodního dne žen a co se týče poukázání na uprchlice. Počet lidí, kteří přijíždějí k řeckým hranicím na lodích je obrovský. Každý den se tato čísla objevují v tisku a my zapomínáme na to, že jsou to jednotlivce, že jsou to lidské bytosti, že jsou to často bytosti zranitelné, které potřebují pomoc. Řada, lidí, řada žen, ačkoliv je to nebezpečné, cestuje sama. Řada matek riskuje život svůj, život svého dítěte. Dovolte mi vás ujistit, že Evropská komise nezapomíná na své humanitární povinnosti. Ano, musíme převzít kontrolu nad toky lidí. Musíme je lépe zvládat a omezit. Musíme lépe chránit naše vnější hranice kvůli Evropské unii, kvůli členským státům a jejich občanům, ale také kvůli těm, kteří přijíždějí do Evropy. Ano, musíme skončit s převaděčstvím. Rovněž také potřebujeme pomoc Europolu, který sleduje, jak tisíce lidí denně riskují život. Je to naše odpovědnost vytvořit různé možnosti pro ty, kteří přijíždějí legálně a bezpečně do Evropy. Proto neustále vyzývám členské státy, aby nejenom dodržovali své závazky o znovu usídlení z července loňského roku, a aby dodržovali své závazky v rámci humanitárního systému uzavřeného s Tureckem, ale aby dělali stále více. Nelegální migranti, kteří přijíždějí z Turecka, budou navráceni do Turecka podle všech mezinárodních eh, pravidel. Co se týče těchto osob, které už přijeli do Evropy, zde musíme pracovat na tom, aby se jejich situace vylepšila. A proto navrhujeme systém humanitární pomoci v rámci Evropské unie. A proto musíme naléhavě přistoupit k širokému systému relokalizací a plnému využití kapacity. A úřad UNHCR je součástí celého toho systému. Já se těším na další spolupráci s Filipem Grande, což je člověk, který vede tento úřad v průběhu uprchlické krize a který tomuto problému velmi dobře rozumí. Je to muž, který dodržuje své závazky a já velmi spolehám na jeho pomoc. Já tedy vítám úzkou spolupráci, kterou jsme zahájili s úřadem UNHCR a chtěl bych vyslovit poděkování tomuto úřadu za to, jak řeší stávající krizi. My si ceníme této práce v Evropě i mimo Evropu. Evropská komise, stejně jako úřad UNHCR, spolupracují s Itálií, chtějí pomáhat Itálii a Řecku při přijímání migrantů, ale také při dalších následných krocích. Spolu s úřadem UNHCR musíme zajistit rychlé eh, zavedení systému pro migranty přijíždějící z Turecka, abychom zlepšili tuto situaci. Jak víte, naše kroky se neomezují pouze na hranice Evropy. Více než 60 milionů osob eh, migrantů bylo vysídleno po celém světě. Neměli bychom zapomínat na to, že migrace není pouze evropský fenomén, je to celosvětový fenomén. A Každý v mezinárodním společenství by se měl chopit svých závazků. Všechny rozvinuté země na světě by měly reagovat na výzvu OSN, aby se ujali svých povinností v rámci znovu přesídlení. 30. března bude Eh, akce pořádaná úřadem UNHCR v Ženevě a zde je další příležitost ujmout se těchto povinností. Musíme řešit daný fenomén, který v tuto chvíli charakterizuje naši éru, naši dobu. Je to mobilita. My musíme pomáhat jednotlivým regionům různými formami a za různých pravidel. Nesmíme zavírat oči nad tímto jevem mobility. Nesmíme tento jev nikterak potlačovat. Musíme se připravit na jeho další působení a to tím, že se tento jev v hostitelské zemi přetvoří v novou příležitost jak pro hostitelskou zemi, tak pro migranty samotné. Evropa musí mít na tomto zájem s tím, že musíme řídit příslušné migrační toky a postarat se o ty, kteří byli vysídleni. Potřebujeme navázat pevná partnerství, posílit spolupráci a koordinaci s jednotlivými zeměmi, regionálními i mezinárodními organizacemi. Jinými slovy, je třeba ustavit celosvětovou strategii je to velmi složitá situace, která má mnoho různých tváří a nemůžeme použít jedno standardní řešení. Není možné, aby to zůstalo na jedné zemi, aby to zůstalo na jednom Ve Všichni potřebujeme jeden druhého a musíme spolupracovat. A proto máme nastaveny vazby v rámci Evropské unie. Proto máme zde naše spolupráci a úřad UNHCR je nesmírně významným partnerem. Čeká nás spousta práce v následujících dnech v březnu a je toho před námi opravdu hodně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Avramopule. Za stranu EPP má slovo pan González Pons. Vážený pane vysoký komisaři, Mezinárodní den žen je dnem nejen práv, je to den faktů. Měli bychom mít rovnost, ale nemáme ji, to je fakt. V celé řadě zemí po celém světě mají ženy daleko méně práv. To je další fakt. V Evropě podle práva mají mít ženy stejný status a stejná práva. Realita je ale jiná. To je další fakt. Je velice důležité hájit rovnost žen, zejména v dnešní den zde v této sněmovně. Mnoho lidí mluví o tom, zda by vůbec Mezinárodní den žen měl existovat, ale jsou miliony důvodů, miliony faktů, které jej opodstatňují. Jsou miliony dívek, které nechodí do škol jenom proto, že jsou dívky. Jsou miliony žen, které vydělávají za stejnou práci méně peněz jenom proto, že jsou ženy je celá řada starších žen, které mají malé důchody, protože jsou ženy, ženy jsou zneužívány, ponižovány a tak dále a tak podobně, jenom proto, že jsou ženy. A mnoho takových žen je dokonce v Evropě. Tři a půl tisíce žen je vražděno každým rokem eh, jejich partnery. To je každý den osm žen. Takže i dnes to bude osm žen. Jsou ženy, které celý život čelí sexuálnímu týrání a zneužívání. Samozřejmě naše zájmy jsou lepší než zájmy Talibánu, ale podíváme-li se na situaci, jaká je, je stále problematická. Slyšíme zde o uprchlicích, které jsou nejzranitelnější. Utíkají před válkou, utíkají před mačistickou kulturou. Musí utíkat se svými dětmi. Velice často jsou donucovány i k sexuálnímu zneužívání. Utíkají před něčím takovým, jako je e, znásilňování, jakožto válečná zbraň. Utíkají před věcmi, jako je ženská obřízka. Konec konců 50% těch uprchlíků, kteří se utopili ve středozemním moři, byly ženy. Toto je velice vážná krize. A ty příběhy, které slýcháme, jsou stále méně a méně lidské. Vytváření bariér eh, proti uprchlicím a jejich dětem, to nás přece zcela dehumanizuje jakožto společnost. Co to je za společnost, která je ochotna ignorovat žádost o azyl ženy s dítětem? To je společnost zcela bez srdce, je to společnost zcela nelidská. To, že je někdo žena, že se jako žena narodí, by mělo být vnímáno jako požehnání zajištění práv žen a dívek, zajištění toho, že budou skutečně rovny před zákonem v otázce práv s muži, to je naše povinnost, je to pro nás výzva nejen pro dnešní den, ale pro celé naše životy, pakliže si skutečně chceme říkat Evropané a mít důstojnost. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Gonzálesi Ponsi. Za socialisty a demokraty má slovo paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo. Všichni Eh, celý svět ví, že dnes je Mezinárodní žen. Je stále více uprchlic a dětí, které jsou mezi uprchlíky. Je zapotřebí si to připomenout při této příležitosti. Práva žen eh, jsou důležitá a jsme rádi, že zde je mm, eh, pan Grandi, který zde reprezentuje UNHCR. Za prvé zaměř na přežití těchto žen, uprchlic a situaci žen. Vzpomeňme na jednu mladou Syřanku, Nemohla jsem spát v táboru, protože jsem měla strašně do přijde a eh, kolem nebylo násilí. Nechtěla jsem působit eh, žádný, žádné další eh, problémy na cestě. Amnesty International získala toto svědectví a nejedná se o jednu židu v Sýrii, mohl to být v Iráku a nevíme, kde všude k tomu mohlo docházet. Dochází k tomu také v Evropě. Ženy prožívají hrůzu z agrese po celé své cestě. A toto svědectví hovoří o tom, že migrační politika se příliš málo zabývala genderovými otázkami. Je zapotřebí, bychom se ní zabývali s odhledem na azyl. Naše pravidla jsou na to ještě velice slabá. Jak už bylo připomenuto, je zapotřebí věnovat e, velkou pozornost e, ženám a rodinám e, po celé jejich cestě, ať už se to týká integrace, příjmu a nebo té, těch podmínek po cestě. Například je zapotřebí mít e, oddělené e, ložnice, oddělené sanitární zařízení. Vidíme na základě tohoto svědectví, že je zapotřebí, abychom jednali společně. Členské státy nemohou dále zasedat na samitech, aniž by dospěly k efektivnímu řešení morální a uprchlické krize, k níž v současné době dochází v EU. Je zapotřebí vytvořit bezpečné cesty Eh, aby bylo možné dosáhnout Evropy eh, legálně a aby se přecházelo tomu, že se převaděči budou obohacovat na situaci těchto uprchlíků. Je zapotřebí eh, rovným způsobem rozdělovat zodpovědnost, protože Řecko a Itálie čelí největšímu přílivu těchto uprchlíků. Evropská komise se musí zabývat revizí Dublinského nařízení a my si přejeme, aby Eh, bylo toto nařízení změno od základu. Je zapotřebí, aby byl vytvořen eh, jednotný, harmonizovaný eh, azylový režim po celé EU, aby nedocházelo k takovému hm, shoppingu jednotlivých členských státech. Zapotřebí zaměřit se na cílové a transitní země, aby pro ně byla jasně stanovená pravidla, aby byla jasné povinnosti eh, v otázce lidských eh, práv. Na eh, samitu EU a Turecko je zapotřebí, aby se země na toto politici zaměřili. Děkuji vám mnohokrát, paní Guillaume. Za frakci ECR má slovo pan Kirkhope. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane vysoký komisaři. Jako britský ministr během bosenské krize jsem viděl, co dělá válka se zemí a jejími obyvateli. Já jsem pišný na to, že jsem z Evropy, která se nestaví zády ke zbytku světa, ale eh, smutnou pravdou je, že když v loňském roce někteří evropští lídři otevřeli své deře těm, kteří hledali lepší život, Bohužel se ti, kteří eh, jsou jaksi nejpotřebnější, dostali až na samotný konec eh, takovéto pomyslné fronty. Eh, já si myslím, že řešení v této situaci je přímá relokace z konfliktní zóny. Je potřeba zabraňovat ztrátám na životech na moři, je potřeba zabraňovat obchodu s lidmi a pašeráctví a je potřeba stabilizovat hranice. Pakliže EU má i nadále nabízet příležitost pro uprchlíky ze zbytku světa, musíme si uvědomit, že Ehm, otázka přesidlování a kontrolovaných migračních toků je tou odpovědí. Jako zpravodaj pro systém relokací bych rád tento návrh propojil s, tou velice ambicio, s tím velice ambiciozním plánem UNHCR pro relokace. Relokace ve stávající podobě zkrátka nefungují. Říkejme si to upřímně, některé členské státy mají dojem, že ten systém jim byl vnucen a migranti naopak chtějí cestovat do konkrétních vybraných členských států. To není recept na dlouhodobý úspěch. Členské státy nepodpoří e, relokaci smysluplným způsobem, dokud nezajistíme vnější hranice, dokud nestabilizujeme migrační toky a dokud nezačneme mít alespoň přehled o tom, kolik lidí k nám přichází a kolik jich budeme muset relokovat ponechání evropských hranic otevřených, jaksi bez jakéhokoliv plánu, jenom situaci vyostří. Hovoříme o legálních bezpečných kanálech do Evropy. Otázkou relokací bychom toto zajistili. Zajistili bychom bezpečný příchod zejména pro ženy a děti, o kterých se zde už sáhodlouze hovořilo. Dostali bychom je ze spáru zlých pašeráků. Až příliš uprchlic čelí sexuálnímu zneužívání. Až příliš mnoho mladistvých jaksi mizí v dnešních dnech. Evropa by mohla eh, Syřanům, Syřankám a jejich dětem nabídnout útočiště, pakliže tuto krizi začneme řídit. Je potřeba zavést spravedlivý a kontrolovaný systém. To neznamená, že by nám chyběla empatie. Znamená to pouze, že dáte azyl skutečným uprchlíkům. Zajistíte jim bezpečnost, stabilitu a příležitosti, které si zaslouží. Děkuji. Děkuji vám, pane Kirkhope. Za frakci liberálů má slovo paní Wikström. Děkuji, pane předsedající a děkuji, pane Grande, za vaše prohlášení. Vy jste jako vysoký komisař převzal svoji roli v okamžiku, kdy náš kontinent eh, spatřil v podstatě nejvíc uprchlíků za několik generací. To je situace, která nastala po finanční krize a my vidíme, jak se stále ještě proměňují naše závazky chránit ty, kteří na to mají právo. My často v Evropě zapomínáme na to, že ačkoliv často cestujeme, tak jsme prostě ten nejbohatší kontinent na, na planetě a v tomto kontextu se spochybňuje často jádro azylové politiky velmi eh, často to říkají lidé, že právo na azyl není samozřejmé právo, je to spíše taková úsluha ze strany 28 členských států. A já mám obavy, že v dnešním světě, kdy se mohou všichni vybrat, jestli pomohou nebo nepomůžou um, migrantům. Bude stále více lidí bez pomoci a dostane se do situace, která bude naprosto nevratná a tragická. Cynický přístup, kdy bohatý západ zavře oči nad problémem migrantů z rozvojových zemí, aby se mohl pohodlně sedět, schovat se za vysoké zdi a co chvíli poslal nějaký šek na podporu těchto rozvojových zemí, aby se přepadal lépe. To není Evropa, kterou já chci sledovat. Není to ani ambice naší frakce. A jako zpravodajka k přepracování dublinského nařízení mohu říct, pane předsedo, jasné sdělení, že liberálové demokrati v Evropě se vždycky postaví za právo na azyl a ačkoliv jsou osoby v této sněmovně, které budou předstírat, že je to buď anebo rozhodování, že buď podpoříme úřad u NHCR, anebo podpoříme jednotlivá práva jednotlivců na azyl. My se postavíme za vás a budeme nadále a nadále vysvětlovat, že potřebujeme oba prvky, aby systém fungoval. A mimochodem u NHCR by si zasloužilo mnohem více podpory, a to nejenom z finančního hlediska ze strany Evropské unie. Je to složité období. Uvědomujme si však, že tento kontinent nikdy nebyl v lepší formě, aby byl schopen se vypořádat s takovýmito problémy. Můžete se spolehnout na moji podporu, na podporu moji politické frakce. My budeme vaši neocenitelnou práci určitě podporovat stejně tak, jako jsme spolupracovali s vaším předchůdcem. Těšíme se i na spolupráci s vámi. Děkuji vám. Děkuji. Za frakci GUE NGL má slovo paní Björk. Tak se eh. Děkuji vám. OSN e a UNHCR jsou eh, klíčové pro udržení respektu k mezinárodnímu azovému právu. A proto je tak důležité, že jste mm, před námi dnes promluvil. A je škoda, že jste nebyl požadán, abyste eh, měl další úkoly při řešení eh, krize superhliky v EU. Ale jaká je tedy perspektiva? Ano, je tu globální krize superhlíky, ale tady v Evropě není eh, takováto globální krize výhradně. Vy jste řekl velice důležitou inteligentní věc. Jsou tu ženy uprchlice, je zapotřebí jim pomáhat, aby jejich pozice byla silnější. A dnes odpoledne budeme probírat eh, velice užitečnou zprávu. Je zapotřebí, abychom dělali více a to takovým způsobem, že se bude rozdělovat zodpovědnost mezi jednotlivé státy. Uzavírat hranice to není eh, správná politika. My potřebujeme pomáhat eh, také ženám a také nedoprovázeným dětem. Viděla jsem situaci v Kale včera a to není situace, která by odpovídala lidským právům. Je zapotřebí, aby v Kale se eh, patřičné orgány podívaly na situaci. Vy jste eh, eh, také hovořil o islamofobii. Souhlasíme s vašimi slovy. Podívejme se na uprchlické tábory je zapotřebí, abychom přijali společně zodpovědnost. Pane Grandy, způsob, jímž EU se snaží vyjednávat s Tureckem, aby tam zůstali uprchlíci, nereflektuje váš návrh spočívající v tom, že eh, tento nový návrh, který neodpovídá eh, mezinárodnímu eh, právu, protože podle tohoto návrhu by měli být uprchlíci posazeni na loď a vráceni zpět. Doufám, že váš tlak na EU v tomto napomůže, aby se situace zlepšila. Děkuji za frakci zelených. Má slovo paní Harms. Děkuji vám. Vážený pane vysoký komisaři, vážení kolegové a kolegyně. Myslím, že aplaus na konci vašeho projevu mám, vám ukázal, jakou máme radost z toho, že jste zrovna dnes mezi nás přišel a Připomněl jste nám jako Evropskému parlamentu, v jaké nouzi se nacházejí ženy a děti v prostřed této globální uprchlické krize. Já považuji za velice dobré, že jste e, nám tento budíček v podobě jednotlivých příkladů jednotlivých žen udělil. A řekl jste nám také všechna ta čísla, která jasně ukazují, že se jedná o globální problém. My jako europoslanci a europoslankyně, alespoň většinou, jsme v poslední době stále více zaskočeni a zaskočeny, že i v Evropské unii je tak obtížné dodržovat ženevskou konvenci a uplatňovat práva uprchlíků na azyl. Jsme konfrontováni v Evropské unii, ačkoliv eh, Evropská unie se stává ze států, které jaksi vzešly z válek, katastrof a eh, všech těch převratů minulého století, přesto nás stále zaskočuje, že vlastně ta paměť toho, co naše vlastní národy dokázaly, už je tak slabá, že tuto globální krizi nedokážeme náležitě řešit. A proto, mimo jiné, považuji váš projev za něco, co by nás mělo všechny probudit. Podívejme se na to, co se diskutovalo včera s Tureckem. Z toho je jasné, že se skutečně zatím jedná ve velice úzkém kruhu. Handluje se Syřan sem za Syřana tam a to zejména na pozadí vašeho projevu je nepřijatelné. Protože pokud nesouhlasíme s tím, že má být nějakým způsobem aplikován systém relokací, tak nás podobně rozhořčuje to, v jak úzkém kruhu se o tomto problému mluví. Vy jste nám jasně řekl, že Evropani jako celek ještě nepochopili rozměr této katastrofy a je proto potřeba se jako celek před touto katastrofou bránit a možná i přispět k tomu, aby krize a podobné katastrofy v našem sousedství se dále nevyostřovaly. Já vám děkuji za pozornost. Já vím, že je teď trošku složité ji udržet, ale přesto. Děkuji. Paní Harms, máte naprostou pravdu. Vážené dámy a pánové, prosím vás, posaďte se na svá místa, když dovolíte. Moment, Herr Paxas. Ještě okamžik, pane Paxasi. Kolegové, kolegyně, laskavě se posaďte. Ano, toto skutečně nemá charakter debaty, je to spíš jako na fotbalovém stadioně chvilku před prvním výkopem. A prosím, není to důstojné, usaďte se laskavě. Also ich fahre mit der Debatte jedenfalls jetzt. No, podívejte, já nebudu v debatě pokračovat, dokud se kolegové neposadí. Nemá vůbec smysl se o cokoliv snažit a konec konců pro tu debatu, kterou tady vedeme, to není důstojné. Samozřejmě je to čistě schoda náhod, že příčinou tohoto zdržení jsou hlavně muži. No nic, slovo má pan Paksas. Pane Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane vážený vysoký komisaře. Mám velikou radost, že jste mezi nás zavítal. Doufám, že Evropa nakonec vše zvládne. A také doufám, že se nám podaří dokázat, abychom si všichni uvědomili, že musíme otevřít své dveře migrantům eh, kontrolovaným způsobem. Jsou to ambice našich politiků. Situace se však zhorší, pokud budeme ovšem pouze jenom diskutovat. Není potřeba diskutovat o tom, co je. Samozřejmě, samozřejmě, že humanitární pomoc pro uprchlíky a pro osoby, které uprchly ze svých domovů z důvodu politického pronásledování, tam je to jasné, ale potom jsou jiní, kteří hledají lepší život v Evropě. A vy u vás doma, pane komisaři, nemusíte přece přijmout úplně všechny, kteří nepozvaně přijali. Proč by si, se měli chovat evropští občané jinak? Přestaňme s těmi debatami a snažme se jednat a konat. Musíme chránit migranty, musíme chránit Evropu, musíme chránit vnější hranici Evropy. A Evropa, Turecko si přeje podporu v řádu miliard euro. My usilujeme o systém přesidlování osob z jednoho státu do druhého. O to zde nejde. My potřebujeme najít příčinu konfliktů a problémů. Potřebujeme pomáhat těm, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji. Nad rámec toho všeho však musíme bojovat s tím, co celý konflikt způsobilo a zdá se, že je docela zvláštní, když několik let už sledujeme, jak v různých částech hoří vesnice a my se snažíme pomáhat těm, kteří utíkají z těchto hořících vesnic. Přitom jsou tam ale další, kteří nikdy takový konflikt nezažili a stejně přicházejí. Děkuji Děkuji a za ENF pan Salvini. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Kolik pokrytectví eh, ohledně žen, ať už to jsou Evropanky nebo cizinky, eh, někdo, kdo má představu, že Turecko přijde do eh, Evropy, ale turecký premiér říká, že muži a ženy na stejné úrovni nemohou být, že to je proti přírodě. Místo eh, premiér před dvěma lety řekl, že ženy se nesmějí smát, eh, protože to provokuje na veřejnosti. A tak někdo zde v Evropském parlamentu chce přivést takovéto lidi do Evropské unie, to je přece smutné. Eh, vy chcete přivést ty lidi, kteří říkají, že se ženy nesmějí veřejně smát. Eh, Turecko nebude, dokud nebude respektovat občanská práva, není a nebude součástí eh, této civilizované Evropy, podle mého. Ty peníze dejte raději než tureckému režimu evropským nezaměstnaným. Ti se v Turecku nezabývají právě uprchlíků a žen Čísla, pane vysoký komisaři, uvádějí, že tisíc žádostí eh, o eh, azyl politicky přišlo v Itálii. Jen 5% bylo přijato jako političtí eh, žadatelé o azyl. Dvě třetiny žádostí byly zamítnuty v Itálii. Vy hovoříte o ženách, tak eh, eh, v lednu 2016 v Itálii 7 000 žádostí o politický azyl bylo. Žen bylo méně než 10% v tomto objemu. Všechno to byli silní, zdraví mladí muži. Syřanů bylo méně než 30. Eh, Syřanky nejsou ani vidět. Takže pokud nechcete financovat nekontrolovanou islámskou invazi na tento kontinent, tak si to uvědomte. Kolik podle vás, pane komisaři, stojí UNHCR? Kolik stojí funkcionáři eh, UNHCR? Kolik z těch sedmi miliard se dostane ale skutečně uprchlíkům a kolik jich naopak skončí eh, v, ehm, jako prostředky na lidi, kteří pracují v úřadu a spí v hotelu? Neměli bychom platit lidi, kteří e, spí v pětivězičkových hotelích, když máme tolik lidí, žen a, a dětí, kteří v Evropě mají hlad a jsou, e, jsou v Evropské unii nezaměstnaní a trpí nouzí. Teď má za nezařazené poslance slovo pan Funtulis. Kyrie Grady, Děkuji vám mnohokrát. Pane Grandi, vy jste vysoký komisař pro uprchlíky OSN. Ale jak napovídá realita, neodvádíte svou práci moc dobře. Asi to třeba není tak úplně vaše vina. Je to asi i odpovědnost jiných v rámci struktur OSN a to těch všech, kteří jaksi nereagují na koloniální eh, zájmy západních mocností, kteří bombardují eh, Sýrii, Irák a v podstatě polovinu Afriky, konec konců zasahuje to i Ukrajinu. Dále jsou to velké nadnárodní společnosti, které zneužívají nízké náklady na pracovní síly v méně rozvinutých zemích a staví nadepše profit. Mluvíme o privilegovaných partnerech. V Bruselu právě proběhl summit, kde se mluvilo s Tureckem, které chrání pašeráky, teroristy a mnoho dalších. Je potřeba, abyste podnikl okamžitě kroky k tomu, aby se utlumily konflikty eh, na eh, Blízkém a Středním východě, tak aby se uprchlíci mohli vrátit domů, aby se jejich země mohly náležitě rozvíjet. Je potřeba mluvit s těmito zeměmi původu, transitními zeměmi a cílovými zeměmi, ale nechceme takovou tu multikulty směs, která by pak byla zneužívána nadnárodními podniky, které jenom chtějí vydělat a chtějí levnou pracovní sílu. To si pleteme humanitarianismus s beztrestností. Bohužel například Řecko bylo touto krizí již výrazně zasaženo a v podstatě se z něj stává takové vězení pod širým nebem. Potřebujeme řešení a potřebujeme je teď. Zdá se, že buď nejste schopen, anebo ochoten takové řešení najít. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, vážené dámy a vážení pánové. Vážený pane komisaři, vážený pane vysoký komisaři pro uprchlíky. V rámci parlamentní demokracie může eh, každý zde v této sněmovně vyjádřit svůj názor. Já si myslím, že oba poslední nejsou reprezentativní co do toho, co si myslí tento parlament. Füge hinzu, a ještě bych k tomu doplnil, ještě bych k tomu doplnil, pane... Eh, ještě bych k tomu doplnil, pane vysoký komisaři, když dovolíte, že já jménem Evropského parlamentu vám srdečně děkuji. Doplnil bych k tomu, pane vysoký komisaři, a ještě momentík. Doplnil bych k tomu, pane komisaři, že vám chceme srdečně poděkovat za skvělý proslov. Chceme poděkovat vám i všem vašim kolegům a kolegyním.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 Děkuji vám, pane prezidente, říká pan Kouber německy. Rád bych se vás eh, zeptal na toto. Myslel jsem, že vy jako předseda tohoto eh, význačného tělesa máte být i neutrální. Máte skutečně stranit takto eh, partizánsky a podle s lidmi na tamté straně sněmovny? Eh, Už jste domluvil, nebo ještě ne? Eh, eh, se vší úctou, pane předsebo, předsedo, já si myslím, že byste měl zůstat neutrální v tomto ohledu. V dolní sněmovně britského parlamentu by vaše chování bylo nepřijatelné. Předseda House of Commons nesmí nikomu stranit. Děkuji vám. Pane Couberne, Pane Koberne, vysoký komisař OSN je dnes naším čestným hostem na zvláštním zasedání parlamentu. Já nejsem připraven eh, nechat ho a jeho úřad tady urážen. A pokud k tomu přesto dojde, tak musím říct, narazíte na můj i velký odpor. Na to se spolehněte.